This hearing follows up on the parliament's... Eh, toto eh, slyšení navazuje na legislativní iniciativu parlamentu eh, schválenou v usnesení z roku 2016 pro otevřenou, efektivní a nezávislou zprávu Evropské unie pod za zpravodajství paní Hautaly. Vzhledem k nezbytnosti komplexního a průřezového správního řízení toto usnesení doporučilo přijetí eh, nařízení o eh, správním eh, řádu. Nicméně komise měla za to, že tuto iniciativu musí doprovázet analýza v nákladu a mm, výnosů a posouzení dopadů na žádost výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu a, a e, požádal a, e, e, v Evropskou, tedy výzkumnou službu Evropského parlamentu, aby posoudila tuto záležitost a nyní tato předloží výsledky posouzení dopadů a veřejného připomínkového řízení, které byly provedeny eh, k vyhodnocení potřeby evropského správního práva. Cílem studie bylo vyhodnotit potenciální eh, dopady návrhu Evropského parlamentu a to veřejné připomínkového řízení nám eh, mělo umožnit lépe porozumět zkušenostem občanů a organizací při jednání s eh, administrativou Evropské unie a eh, hodnotí eh, v skutečnou implementaci stávajícího správního řádu a postupů a v jeho možných mezer a nesouladu. Já jsem velice rád, že zde mohu přivídat místo předsedu komise pana Timmermanse a také Evropskou ombudsmanku paní O'Reilly, což ukazuje, že toto téma přitahuje velký politický zájem a pozornost. Vyslechneme si její jejich eh, reakce a také eh, vystoupení našich odborníků, eh, profesora Herviga Hoffmana a pana Derka Hidicha, jimž děkuji za účast. Nyní na samotném začátku si dovolím dát slovo paní Hautale Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, a vítejte na tomto eh, slyšení. Teď je eh, to už dobré tři roky, kdy jsem měla tu čest Eh, implementovat iniciativu Evropského parlamentu eh, mm, mm, k dalšímu rozvoji eh, správního práva Evropské unie. Už před více než pěti lety v lednu 2013 parlament vyzval k přijetí správního práva EU nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé zprávě Evropské unie podle smlouvy. Cílem tohoto nařízení by bylo mm, zarušit právo na na řádnou eh, zprávu eh, vytvořením eh, společného souboru správních postupů, které by prohloubily právní jistotu, překlenuly mezery a mm, nedostatky v unijním právním systému a tím přispěly k vládě zákona v Unii. Základy evropského správního práva jsou práci Evropské ombudsmanky před 18 eh, eh, lety. První evropský ombudsman Jakob Sereman definoval eh, zásady správného administrativního chování. Správné administrativní chování je podstatné pro jakýkoliv veřejný orgán, který Eh, doufá eh, v podporu a důvěru eh, široké veřejnosti. A také uvedl, přijetím takovéto iniciativy může Evropská unie sehrát vůdčí roli při službě občanovi. Místo toho, aby se stala obětním beránkem v Evropě, nebo aby se Evropa děla, se Evropy stavala každodenní obětní beránek. A já si myslím, že jeho slova jsou dnes na aktuální. Eh, víc než kdykoliv předtím. Eh, potřebuje Evropská unie eh, podporu a, pod, a důvěru svých občanů. Eh, toto eh, slušení eh, a veřejné připomínkové řízení a také posouzení dopadu jsou reakcí parlamentu na v usnesení z roku 2016. Před dvěma lety měla komise obavy, že náklady na kodifikaci správního práva by převýšily jeho přínosy. Ve své reakci komise téměř vyzvala parlament, aby posoudil, co budou konkrétní dopady kodifikace správního práva. A to eh, jsme teď učinili a brzy eh, uslyšíme výsledky. Eh, principy řádné mm, zprávy, jako je eh, zákonnost, přiměřenost, přístup k, aktu, eh, k aktům, eh, povinnost uvést důvody rovné zacházení a diskriminace by měly vést administrativu ve všem jejím rozhodování. Já se obávám, že tomu tak není vždy. Tyto principy nejsou vždy aplikovány soustavně nebo vůbec, což vede ke zbytečné administrativní složitosti. Údajně komise analyzuje každý případ údajné špatné administrativní praxe a vede debatu s Evropskou ombudsmankou eh, při jejím šetření, ale není eh, to nikdy tak, že je těžké definovat, co vlastně má být správným postupem, jaká jsou procedurální eh, práva jednotlivého občana nebo organizace při přijímání rozhodnutí. Komise ujistila, mm, tedy zajistila svůj závazek, že bude garantovat občanům, podnikům a zúčastněným stranám, aby mohli, aby mohli jednat s administrativou otevřeně otevřeně, nezávisle a efektivně. A já můžu eh, eh, ujistit, že parlament sdílí tento cíl. Evropská unie a její zpráva nejsou a neměly by být statickým eh, subjektem, který zůstává neměním navzdory změnám kolem něj. Digitalizace je současný eh, trend a možnost eh, snížit administrativní zátěž a zvýšit efektivitu eh, evropské administrativy a konkurenceschopnost celé EU je tady. Já jsem přesvědčena, že když bychom měli komplexní legislativu soustavnou k evropské zprávě, tak by to tuto digitalizaci také usnadnilo. Děkuji panu Timmermansovi, že mezi nás přišel, abychom se pobavili o tom, jak zlepšit fungování EU v tomto ohledu. Také děkuji Evropské ombudsmance paní O'Reilly za její eh, neustálou eh, snahu při zachování principu správné veřejné zprávy. Děkuji vám eh, za to, že jste si udělali čas a jste tu dnes s námi. Děkuji také profesoru Hoffmanovi, profesoru Hoffmanovi a panu Hudigovi, kteří přinášejí cené pohledy z akademických kruhů a také z oblasti zúčastněných stran. Takže těším se na vaše postřehy. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám slovo panu eh, eh, prvnímu místopředsedovi Evropské komise Franci Timmermansovi. Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Když jsem hovořil na výboru v Dubnu, tak jak to dělám pravidelně, tak jsem vyjádřil ochotu přijít sem, na toto slyšení. Neměl jsem jinou volbu, protože paní Hautala byla velmi jasná a dala mi pokyn, abych sem přišel. A komise je zavázána eh, zaručit, aby občané a zainteresované eh, strany mohly mít eh, zprávu, která bude nezávislá, která bude efektivní a která bude nade vše odpovědná. A Evropská komise, stejně jako instituce a orgány, má sadu horizontálních pravidel, které se týkají řádné správní praxe. A to zahrnuje mimo jiné obecné ustanovení Evropského kodexu o řádné správní praxi, kodex e, chování e, komisařů a víte, že e, v únoru vstoupila v platnost revidovaná verze. A také máme nařízení o zaměstnancích a potom se to týká také přístupu k dokumentům a ochrany osobních údajů je důležité, aby stávající uspořádání se mohlo zrevidovat, tak aby se tam odrazily změny, které probíhají, které v současnosti eh, probíhají. A týká se to Eh, zprávy a samozřejmě my chceme eh, být eh, co nejmodernější a poskytnout co nejlepší příklady. Co se týče platných horizontálních předpisů, každodenní práce komise se řídí řádnou správní praxe. To se týká zákonnosti, proporcionality, přístupu ke složkám a, také se to týká zákazu diskriminace, rovného přístupu práva být vyslyšen a to se týká samozřejmě také používání jazyků. Eh, komise eh, analyzuje každý, příst, eh, každý případ ehm, ehm, zneužívání státní zprávy, nesprávných úředních postupů. A eh, my pracujeme velmi konstruktivně s paní ombudsmankou, protože eh, paní ombudsmanka sama je vždy velmi konstruktivní a tím je to jednodušší. Eh, v rámci eh, zprávy se jedná o velmi specializované otázky a my se spoleháme na velmi specifické, eh, specifická pravidla, jako třeba otázka hospodářské soutěže nebo otázka porušení. A občané v případě i těchto takto specializovaných aktivit eh, mají specifická práva. Eh, protože samozřejmě, jak si dokážete představit, rozhodnutí ze strany komise může mít obrovský dopad na život občanů. Co se týče výsledků veřejné konzultace, tak jsem zjistil, že 52% respondentů pozitivně eh, vnímá zprávu, 36% negativně vnímá fungování evropských institucí. Také jsme zaznamenali, že existuje eh, povědomí o, o tom, o, co o, poskytují evropské instituce a že toto povědomí je vyšší, než jsem si myslel. 73,5 respondentů řeklo, že věděli, jaké služby e, poskytují evropské instituce e, veřejnosti a firmám. Také jsem zjistil, že existuje vysoká podpora ze strany respondentů 76 pro dodatečná opatření v rámci EU, aby se prosazovala evropská zpráva. A dva eh, důvody, proč respondenti chtějí, aby eh, Evropská unie zakročila, tak 57% chtělo, aby se zvýšila efektivita a také 50 eh, respondentů chtělo, aby se zvýšila transparentnost. Eh, správních postupů, ale existují smíšené pocity ohledně toho, jakým způsobem eh, by měla EU zlepšit fungování zprávy eh, tedy stanovit nové minimální standardy, harmonizace nebo zlepšení stávající legislativy, opatření, která se zaměří na technické aspekty, pokud je o přístup ke státní správě Evropská komise velmi pozorně eh, prostuduje výsledky veřejné konzultace a také výsledky současné diskuze. My si to eh, velmi veřejně eh, prostudujeme a bude to také na základě toho co eh, bude dělat pan Salvini. Co se týče horizontálních otázek, tak se budeme eh, také snažit řešit v rámci našeho systému. Eh, komise je vděčná Evropskému parlamentu za práci, kterou odvedl. My budeme s vámi nadále pracovat na všech možných alternativách a také co se týče argumentů, jak bychom mohli zlepšit život našich evropských občanů. Musím říci, že já neznám žádná tabu. Já chci co nejlepší řešení, ale musím být přesvědčen. A jak říkají mý kolegové, to není vždy jednoduché. E, komise přistupuje e, velmi seriózně ke svým e, závazkům, spočívajících v tom, že evropští občané budou moci těžit z otevřené, nezávislé, efektivní zprávy, ale především bych řekl zodpovědné zprávy. A protože to je věc svrchovaná pro evropské občany. A Evropští, Evropský parlament se sehrává velmi důležitou úlohu, také ombudsmanka se sehrává velmi důležitou úlohu a my chceme eh, dosahovat co nejlepších eh, výsledků v rámci evropské zprávy. My chceme mít takovouto ambici a proto se chceme také učit a chceme také mm, třeba eh, měnit už naše zažité názory a pokud eh, zjistíme, že je potřeba něco zlepšit, tak se nechceme uzavírat před změnami. A to je eh, přístup, který bych chtěl, aby byl hlavní linií tohoto slyšení. A pokud budeme moci mít takovýto přístup, zde v Evropském parlamentu, tak jsem přesvědčen, že nalezneme nejlepší řešení pro naše instituce. Děkuji. Eh, děkuji. Pane Timmermansi, a nyní eh, bych chtěl eh, dát slovo paní Tatianě Evas, která je z jednotky pro evropskou přidanou hodnotu a která nám představí výsledky konzultace o evropské správě. Prosím, paní, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji vám za e, tuto možnost, že zde mohu představit e, výsledky e, konzultace a děkuji panu Timmermansovi za to, že pohovořil o hlavních výsledcích. Děkuji za to, že jste si to prostudoval, ale já bych na to také chtěla poukázat a povořit o těch pozitivních procentech. Například, než budu hovořit o podrobnostech, tak eh, velmi dobře jste eh, zdůraznil, pane Timmermanci a paní Hautala, že eh, občané chtějí, aby se přistoupilo ke konkrétním krokům. To chtějí evropští občané. A my chceme, aby se přistoupilo k opatřením, které státní zprávu přemění v místo, které poskytne řešení a hodnotu občanům. Už několik let diskutujeme, ale nyní už potřebujeme nějaká realizovatelná řešení. Já s vámi eh, projdu mou prezentaci následujícím způsobem. Nejdříve úvodem se pokusím eh, vyřešit, proč eh, přistupujeme k veřejné konzultaci a proč je toto téma tak důležité. A potom začnu se dvěma otázkami, protože chceme-li pochopit výsledky veřejné konzultace, musíme vědět, proč se provádí tato veřejná konzultace. Takže to eh, tedy potom pohovořím o podrobnostech. Nejdříve ty nejširší dotazy. Evropa potřebuje inovace, paní eh, Hautala přesně o tom hovořila. Nechceme být nehybní. My nechceme, aby se inovovalo pouze eh, v oblasti nástrojů a technologie, ale chceme také, aby se inovovalo v rámci státní zprávy a jakým způsobem existuje interakce s občany. Potřebujeme, aby inovace přinášela přidanou hodnotu občanům a to ze dvou hlavních eh, důvodů. Eh, procesní eh, postupy, administrativní postupy jsou klíčové pro zprávu. Občané nyní každý den mm, se obrací na státní zprávu a ta, stát, a ta zpráva je důležitá pro to, jak to občan vnímá, to Evropskou unii. A je netýká se to tolika těch procesních záležitostí, ale té denodenní reality, kdy se prostě občan setkává s institucemi. A e, proto my tady toto vnímání e, stavíme na e, každodenních zkušenostech. Evropský parlament eh, má eh, dlouhou historii v tom, že se snaží, aby jiné instituce přistupovaly k opatřením, třeba například ombudsmanka. A my eh, nyní zastáváme tedy tady toto stanovisko Evropského parlamentu a voláme po krocích. Druhá věc, proč se musíme pohnout v oblasti inovací? Časy se mění. Původně byla ta myšlenka, že neexistoval celostní přístup ke zprávě. Mělo se eh, za to, že se jedná o eh, nepřímou zprávu. A tak se mělo za to, že máme tedy nějaká, eh, nějaká pravidla tady, některá zase jinde. Samozřejmě potom byl vypracován kodex pro správnou správní praxi, ale to je v rámci měkkého práva. A o co my se v naší práci snažíme? existuje minimálně 100 eh, tisíc eh, vzájemného eh, působení interakcí mezi občany a institucemi a to je každoročně a doby se mění. Omlouvám se, já nemám ovladač. Eh, takže tady eh, vidíte ty eh, tři hlavní důvody. Velký objem a potom regulační rámec je velmi komplikovaný a roztříštěný a Evropský parlament už mnoho let volá po opatřeních a Vlastně, když toto schrnujeme, tak to zodpoví ten hlavní dotaz, proč je toto téma tak důležité a proč je potřeba, abychom měli názory evropských občanů. Podívejme se na výsledky eh, veřejné konzultace podrobněji. Tady na obrazovce na předchozí obrazovce vidíte obecné informace o veřejné konzultace. Eh, tato veřejná konzultace byla provedena v rámci Evropského parlamentu, eh, bylo to tedy interní, my jsme vypracovali průzkum, zakládali jsme se na literatuře a na všem, co jsme potřebovali a cílem konzultace bylo následující. My jsme chtěli eh, zjistit osobní zkušenosti občanů. První sekce se týkala konkrétně zkušeností, potom další sekce se týkala obecného vnímání, protože my jsme chtěli vědět, co si lidé opravdu myslí o evropské zprávě a potom za třetí v průzkumu bylo, jaká podpora je pro konkrétní kroky. Co se týče uh, metodiky, tak eh, ty jsou v publikaci, máme k tomu podrobnou zprávu. Eh, jednalo se o otevřenou konzultaci ve všech úředních jazycích. Evropský parlament vždy zdůrazňuje, že to musí být přístupné pro všechny, tedy ve všech úředních jazycích a vždycky tam eh, byly otevřené odpovědi a různé možnosti. Dostali jsme 166 odpovědí Eh, které byly eh, kompletní, dostali jsme jich více, ale pouze tyto byly kompletní z 20 členských států. A nyní hlavní zjištění. Eh, první blok se týká zkušeností. Víme eh, málo o tom, jak eh, navzájem, jaký existuje vzájemný vztah mezi občany a mezi Evropskou zprávou. Eh, proč občané kontaktují Evropskou zprávu a jak často? Výsledek veřejné konzultace ukázal, že přístup k dokumentům a k informacím jsou nejčastějším důvodem, proč skontaktovat Evropskou zprávu a také na základě údajů Evropské ombudsmanky, tak Evropská komise institucí, která je nejčastěji kontaktována. Rovněž si myslím, že je e, zajímavé vědět, proč lidé nekontaktují Evropský e, úřad. A my jsme se ptali, proč jste neskontaktovali Evropskou instituci? A nejčastěji lidé řekli, neměli jsme potřebu, to je v pořádku, ale potom v té druhé části to zdůvodnění znělo, 37 respondentů řeklo, že i když bych měl potřebu, tak nevím, jak skontaktovat zprávu. 37% řeklo, kdybych eh, měl případně potřebu, tak ale nevím, jak skontaktovat zprávu EU a více než 7% řeklo, ano, my jsme chtěli skontaktovat, ale neviděli jsme jak. Takže máme 37% vůči 7% eh, a potom máme tedy ti lidé, kteří neví. Jak už řekl pan komisař Timmermans, co se týče hodnocení eh, zhodnoc, eh, zkušeností, tak to je různé. 46% řeklo, že zkušenost byla dobrá, 37 eh, nemají ani dobrou, ani špatnou a ostatní špatnou. A to souvisí s eh, postojem parlamentu, že je tato otázka velmi komplexní. Když se podíváte eh, tady na tento slide, tak tady vidíte, jaký je přístup, pokud jde o jednotlivé instituce. Tady máte, jak se to liší podle jednotlivých institucí. Doufám, že vidíte čísla na slajdu. Co se týče negativního hodnocení a velmi negativního hodnocení, tak to je od 16 do 46 Co se týče třeba EPSA, tak 46 eh, občanů má velmi negativní či negativní zkušenosti s tímto eh, úřadem pro výběr personálu tady eh, vidíte, že existují různá eh, procesní, eh, procedurální pravidla a to vede k těm odlišným vnímáním ze strany občanů. Když se podíváte na ta prostřední čísla, ale je velmi užitečné, když se podíváte na jednotlivé instituce, abyste viděli rozdíly. A potom další bod negativní, pozitivní tendence. Eh, proč někdo na to náleží pozitivně či negativně? Obecně v té eh, první řadě tady vidíte, že eh, délka administrativního řízení je považována za hlavní problém a hlavní pozitivum. 42 respondentů, co na to nahlíželo negativně, tak považují eh, řízení za příliš dlouhá. My máme s tou délkou pořád problém. A musím eh, říci, že délka administrativních eh, řízení má velký dopad na to, jestli to lidé hodnotí pozitivně či negativně. Co se týče dostupnosti, tak nejpozitivnější tvrzení je, že v té druhé řadě vidíte, že to bylo velmi eh, jednoduše eh, přístupné a potom eh, na dalším slajdu vidíte, jaké náklady to obnášelo pro občany. My jsme se tedy eh, zeptali respondentů, v čem je ta největší eh, překážka. Když to porovnám s tím prvním sledem, kde bylo porovnání institucí, tak respondenti řekli, že existují operativní náklady, které jsou nekonzistentní Eh, to znamená ne administrativní zátěž nebo nějaký jiný náklad, eh, ne co se týče spoždění, ale operativní nekonzistentnost. A eh, to opět mě přivádí k pozici parlamentu Eh, pokud je o jejich názor na náklady související s operativní inkonzistentností. Jak už jsem řekla, existuje velká podpora pro další opatření a já se potom ještě k tomu vrátím. Co se týče čísel, tak 76% podporuje další opatření. A toto je eh, druhá část mé prezentace, eh, obecný přístup a vnímání. Na chvíli se prosím podívejte na další slide, kde máme další čísla. Co je klíčové, je následující. Za prvé 44% eh, považuje za komplikované nebo velmi komplikované eh, skontaktovat Evropskou zprávu či od nich dostat informace. Přes veškerá technologická řešení a webové stránky 44% občanů či podniků považuje za komplikované či velmi komplikované získat informace od Evropské zprávy. A potom vpravo světle modrá část, tak tam je to milné vnímání. Ano, máme pozitivní přístup, ale potom jsme se zeptali na specifické věci respondentů ohledně konkrétních eh, eh, procedurálních eh, práv a tam existovalo často milná interpretace. Ehm, velká eh, část eh, respondentů eh, si myslí, že už existuje závazný kodex pro zprávu a 40 respondentů si mylně myslí, že právo na dobrou zprávu není zahrnuto v listině základních práv, což je tedy velmi základní právo, které ehm, ošetřuje Eh, procedurální postupy a lidé tedy nevědí, v čem spočívají jejich práva. A chtěla bych vás požádat, abyste si přečetli celou tu zprávu a se všemi podrobnostmi, protože já tady nyní nemám čas to všechno probrat. U všech bodů jsme zjistili, že existuje velké zmatení a nekonzistentnost. A nyní pohovořím o eh, třetím bodu naší prezentace, jestli existuje podpora pro další kroky. Jak už jsem řekla několikrát, existuje silná podpora mezi občany pro to, aby se přistoupilo k dalším krokům. A nejedná se o jakékoliv kroky, ale aby to byly právně e, závazné předpisy. My jsme se zeptali respondentů na různé možnosti, e, co je možné v rámci kodexu, e, měkkého práva a tak dále, ale existovala tendence k tomu, aby Eh, byla ta pravidla eh, právně závazná. Jednalo se o 82% respondentů, kteří řekli, že předpisy by měly být právně závazné a důvody jsou, že se musí zvýšit účinnost a transparentnost. A úplně poslední slide. Eh, tady jsou takové tři hlavní myšlenky kde se říká, že občané a firmy stále považují za eh, komplikované vykonávat svoje eh, práva na eh, s, řádnou zprávu a co je alarmující, že existuje mylné chápaní stávajícího rámce a z tohoto důvodu si myslím, že existuje také velká podpora ze strany občanů a podniků pro to, aby se podnikla další opatření. A závěrem bych se chtěla vrátit k otázce inovace. Koncepce inovace je velmi jednoduchá. Máme stávající pravidla, musíme nalézt nová řešení. A já si myslím, že zde máme pravidla, máme postupy, ale musíme nalézt inovační řešení, abychom se přiblížili občanům a podnikům. A tato řešení musí znamenat přidanou hodnotu pro EU a pro občany. Tímto bych eh, chtěla poděkovat všem respondentům, kteří reagovali na veřejnou konzultaci, kteří poskytli své názory, byly velmi zajímavé a chtěla bych vás eh, všechny vyzvat, abyste si tuto zprávu přečetli. Obsahuje 70 stránek, máme tam 40 tabulek a grafů, které se eh, podrobně zabývají všemi prvky této veřejné konzultace. Děkuji vám. A nyní dávám slovo profesoru Andrejovi Rendovi z CEPS, který přednese posouzení dopadu. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, pane Svobodo, paní zpravodajko, paní Hautala a paní ombudsmanko O'Reilly vážení členové Evropského parlamentu, eh, vážení eh, pracovníci výzkumných složek Evropského parlamentu, vážení kolegové, eh, všichni přítomní, kteří zde diskutují tyto velmi důležité, toto velmi důležité téma. Já bych tady chtěl předložit studii, která byla provedena v CEPS a také chci ještě ocenit dva kolegy eh, z Tilburgské univerzity, kteří se na tom podíleli, kteří tady také jsou a jsou eh, i k dispozici pro eh, případné otázky, stejně tak jako kolega Carlo Colombo tedy. Já bych chtěl objasnit, že tato studie byla provedena během několika měsíců, ale opírala se také o velmi rozsáhlou práci vykonanou ještě předtím Eh, nejen eh, ostatně eh, výzkumnými složkami parlamentu, ale také dalšími výzkumníky. Všem těmto účastníkům na studii velmi děkuji, jakož i děkuji za všechny výzkumy provedené předtím. Eh, myslíme si, že je to velmi důležitá publikace, která nám umožní eh, formulovat eh, argumenty o možných dopadech alternativních variant pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou zprávu. Jde o posouzení dopadu. To znamená, že používáme metodologii, která je jasně uh, definována Evropskou komisí v Better Regulation Guidelines. Je to také posouzení dopadu, které se dívá na konkrétní přínosy a výdaje ve snaze eh, odhadnout, jaký by byl čistý přínos mezi různými variantami k současné situaci. Je to prostě v duchu posouzení dopadu. A mm, já osobně jsem byl také velmi rád, že jsem mohl aplatnit tuto metodologii eh, tak, jak eh, jsem ostatně sám eh, přispěl k vypracování této metodologie ve studii Evropské komise. To bylo v roce 2013. Co jsme tedy udělali? Eh, řek, již stanovit současnou situaci bylo dost eh, náročné, protože eh, když máte situaci, která je velmi roztříštěná, musíte sledovat všechny ty součásti té roztříštěné, fragmentované situace my jsme tedy prováděli i výzkum eh, u ombudsmanky díky spolupráci paní O'Reilly. To na tom pracoval především Carlo Colombo, eh, který eh, soustředil všechny údaje o stížnostech podaných ombudsmance to zejména za období Junckerovy komise. Provedli jsme také analýzu kodexů správné eh, administrativní praxe, správných postupů, tak jak jsou k dispozici v různých evropských orgánech, agenturách, útvarech a podobně. Eh, takže to je také takový určitý přehled eh, všech těchto údajů. My jsme je skompilovali, abychom provedli zmapování těchto kodexů. A to vám také ukážu v další diapozitivu. Zorganizovali jsme workshop eh, s různými aktéry, akademiky, občanské společnosti, úžasně se toho například profesor Hoffman. A společně s nimi jsme eh, sledovali eh, údaje důležité pro naše studii. Pak jsme také proskoumali přehledy z růz zaslané z různých evropských institucí. Chtěli jsme vypracovat něco, co je možné eh, kvantifikovat. V některých případech bylo možné takovou kvantifikaci provést, v některých případech to bylo obtížné, například otázka legitimity nebo také skládání účtů ze strany evropských eh, orgánů. Tady eh, různá práva veřejnosti je velmi těžké kvantifikovat. Nakonec vám předložím eh, to, čemu říkám kvalitativně kvantitativní analýza dopadu hodnotících ukazatelů. A tady bych chtěl eh, na dalším diapozitivu hovořit o určitém politickém problému. Byla by to mnohem delší, eh, bylo by to delší povídání, ale ukážu vám tady tuto mapu, kterou eh, chci trošku popsat, kde jsme se snažili vizuálně na první pohled co nejsrozumitelnějším způsobem věci vyjádřit. Vzali jsme ty instituce, agentury, orgány, útvary EU, které mají určitý kodex pro správnou administrativní praxi. A ty orgány, útvary, které schválily kodex eh, ombudsmanky a stotožnili se s ním. Když analyzujeme eh, ty eh, tmavě modré oblasti, eh, to jsou ty, kteří si vypracovali vlastní kodex a pak je tam světle modrá oblast, která se k tomu ještě přidává. Tady jsou také některé oblasti, které pokrývá návrh Evropského parlamentu. Díváme se, jaké různé, jaká různá ustanovení jsou tady pokryta. Eh, vidíme tady na té mapě, která ukazuje, jak blízko se blížíme eh, k té hranici eh, kodexu. Když půjdeme podle směru hodinových ručiček, tak vidíme, že některé oblasti jsou téměř nepokryté. Je to například otázka být zastupovan právníkem, platit přiměřené poplatky, eh, být eh, informován o zahájeném řízení, eh, právo komunikovat online, čili na dálku, povinnosti, když jsou vyslýcháni svědkové, povinnosti při inspekcích a tak dále a tak dále. Všechny tyto oblasti, jak vidíte, jsou velmi málo často pokryty různými kodexy když přejdeme k té části, například pravidla eh, střetu zájmů, eh, povinnost zdůvodnit rozhodnutí, povinnost eh, vést záznamy a dodržovat GDPR či jiné předpisy, respektovat časové lhuty. To už jsou oblasti, které jsou daleko více pokryty. Tato ustanovení jsou Eh, více pokrytá současnými kodexy. To je ale pouze polovina institucí, které jsme mohli eh, sledovat. Jejich 60, eh, 65 je jich 30, které nemají vůbec žádný kodex. To ovšem neznamená, že nemají vůbec žádná pravidla. Mohou mít některá jiná pravidla, například eh, pravidla, které pro držování ze strany pracovníků a tak dále. Ale prostě ty zdroje eh, pravidel, eh, které dodržují pracovníci, jsou prostě odlišná. A když přejdeme k dalšímu diapozitivu, tak tady jsme vzali všech 65 pět um, orgánů útvaru a tak dále. A vidíme, že je to tady ještě mnohem méně pokryto tmavě zeleně. To máme to pokrytí tak, jak je vypočítáno uh, v předchozím diapozitivu ve světle modrém. Um, také jsme vlastně vytvořili méně konzervativní eh, variantu, kde když určitá aktivita má pravidla, když jsou určitá pravidla, a e, ta jsou k dispozici. A to je světle zelená oblast, kde jsou trošku mm, méně konzervativní úvahy o pokrytí. Je to tedy stejné e, zobrazení v takovém určitém optimistickém e, zaměření, kde vidíme, že například dodržení časových lhůt je poloviční, 50 z hlediska občana, který neví, které pravidlo platí, jak jsou ta pravidla pokryta, je kodexy jsou v platnosti, zda jsou nějaká eh, pravidla vůbec v platnosti. To je prostě věc, kterou ten občan vůbec neví. Přitom je to velice důležité vědět, abychom měli určitou předvídatelnost. To jsou klíčové aspekty i pro orgány, které skládají účty ze své činnosti vůči veřejnosti. Když se podíváme v dalším diapozitivu trošku dále, tak máme některá ustanovení, která e, v těch kodexech, které jsou k dispozici, tam, kde máme tedy odpovědi z institucí v našem přehledu, tak 100% e, pokrytí e, pokud jde o střed zájmů, udržování e, záznamů, ale jak jdeme dále a níže v tomto grafu, tak máme řadu e, pravidel, e, například povinnost informovat o tom, že není nutné vypovídat ve vlastní neprospěch. Mm, že je nutné dát eh, informace eh, o záznamech a celá řada dalších. Tam je to pokrytí opravdu mnohem, mnohem nižší. To jsou obrazy, které vám chceme eh, takto předložit, eh, protože máme omezený čas. Daleko podrobnější informace najdete ve studii. Studie to je rozsáhlá práce. Do ní se můžete podívat, když eh, chcete zjistit, jak dále se projevuje celá ta roztříštěnost či fragmentace tak jak jsme to slyšeli od jednotlivých aktérů a subjektů na schůzce, kterou jsme sorganizovali. Eh, je tady takový určitý vzorec, eh, který se eh, projevuje v této fragmentaci a ten je vlastně takto replikován v celé evropské administrativě. Dále, pokud jde o přehled eh, situace, které jsme dostali od eh, ombudsmanky, tady máme jenom jeden obrázek. Eh, toto jsou stížnosti, které dostala ombudsmanka v letech 2016 až 2017 a důvody těchto stížností a o jaký typ nesprávné praxe šlo. Vidíme tady 20% modře, to je transparentnost a skládání účtu. To nás překvapilo, protože když jsme se dívali na tento konkrétní box, tak jsme zjistili, že eh, velice často dochází k zamítnutí přístupu k dokumentům. Mm, to jsou věci, které už jsou regulovány na úrovni EU. A tady by, mohly být, tady by mohlo dojít ke zlepšení Eh, právě na tom setkání různých eh, aktérů s eh, profesorem Hoffmanem, profesorem Armanem. Tam jsme konstatovali, že by bylo možné věci snadno zlepšit. A když pokračujeme dále, méně frekventované případy, otázka zprávy mm, pracovníků, problému s zdravým finančním řízením a tak dále. To opět potvrzuje, že otázka správné administrativní praxe je velmi důležitá a také se velice často projevuje v práci Evropské ombudsmanky. To eh, můžeme přejít dalšímu eh, diapozitivu. A to nás vede k tomu, že se snažíme vypracovat takovou určitou logiku působení, eh, které vyplývá z posouzení situace na úrovni EU. Otázka fragmentace v administrativních postupech. Eh, to nás vedlo k tomu, že jsme identifikovali tři problémy, eh, které z toho vyplývají. To je nedostatečná otevřenost a transparentnost v tom, jak přistupuje EU k veřejnosti, ale také problémy ehm, Eh, efektivity, oslabení dobré administrativy a eh, také no, otázka legitimity eh, pro evropské instituce jako celek. To si myslíme, že je opravdu velmi zásadní otázka. To nás vedlo k tomu, že jsme si stanovili iniciativu obecného cíle, kde jsme srovnávali různé alternativní možnosti, tedy ano, ještě pořád zůstáváme tady, to je ta zelená, ten zelený čtvereček, um, obecný cíl, podporovat kvalitu zprávy EU a specifický cíl je zajistit co nejefektivněji v porovnání k nákladům respektování správné uh, zprávy a řízení, tedy najít nejúčinnější způsob, jak dosáhnout tohoto cíle. Zvážili jsme tři možné alternativy ano, rovnou přejdeme k dalšímu. Vidíme tedy tři možnosti. Ehm, jedna možnost je prostě ten, ten základ. Co by se jinými slovy stalo, když bychom nic neměnili? Věci by zůstaly tak, jak jsou. Neudělali bychom s tím nic. A tady si klademe otázku, když nic neuděláme, jak se bude situace dále vyvíjet. Druhá varianta, které říkáme varianta 1, ta první je varianta 0, eh, protože to znamená eh, neudělat vůbec nic. Varianta 1 je, že vycházíme z kodexu správné eh, praxe z roku 2001, který by se stal závazný, vymahatelný. To by znamenalo, že by komise tento kodex musel ještě i upřesnit, vypracovat. A pak je tady varianta dvě, e, to je současný návrh Evropského parlamentu, to je nařízení, které by pokrývalo e, zprávu a řízení e, ve vztahu EU veřejnost. O tom se ještě bude později hovořit v dalším vystoupení. A já myslím, že tam právě bude toto zmíněno, protože existovaly ještě další varianty. Já chci ale zdůraznit, že my jsme nezvažovali eh, maximální harmonizaci jako variantu. Všechny tyto varianty dále umožňují možnost přidávat další pravidla, možnost činit výjimky z některých pravidel Umožňuje to určitou flexibilitu. Například, když v Evropské komisi DG pro hospodářskou soutěž chce realizovat eh, například eh, kontrolu kartelů podle příslušného článku smlouvy, tak eh, to samozřejmě nemusí podléhat pravidlu, že o tom budou předem informovat když prostě by taková informace předem byla, tak by kontrola byla méně efektivní, čili my samozřejmě dáváme možnost flexibilitu a také nedáváme možnost, že by se šlo znat rámec eh, toho, co je eh, tady eh, navrženo. Zvažovali jsme tedy to eh, varianty, které jsme eh, chtěli, aby byly proveditelné v této fázi a nevyloučili jsme to, že by tyto varianty také mohly ještě přinést v budoucnu další čistý přínos. Několik diapozitivů, které ukazuje kvantifikace, které se nám podařilo vypracovat ehm, Snažili jsme se uvést čísla i tam, kde některé předchozí studie čísla neuváděly, protože je to opravdu velmi obtížné. Některé výsledky z hlediska nákladů, kde sledujeme náklady. Náklady prostě na nulovou variantu samozřejmě jsou konstantní to tam tedy není uvedeno, tam se nemění výrazně situace. E, tady jsou e, čísla, která uvádějí dodatečné náklady na variantu 1. E, to je především otázka přístupu k dokumentům. No, je samozřejmě již je k dispozici. Dále otázka mít webové stránky ad hoc, což je u varianty 2 právo použít kterýkoliv z oficiálních jazyků EU. Ehm, to například ehm, agentury nepřijímají ehm, dotazy v některých jazycích a také respektování časových limitů. Tady jsme také měli vypracovaný odhad a dospěli jsme k tomu, že u varianty 1 by to bylo 4,717, u varianty 2 by to bylo 5,988, čili varianta 2 je nákladnější. A teď se podívejme na úspory, to je na dalším diapozitivu. Varianta 1, varianta 2. Máme tam u obou případů, u obou variant máme vždycky dva sloupce. První dva sloupce, to se týká občanů, jednotlivců a druhý sloupec se týká podniků a firem. A i tady jsme byli schopni kvantifikovat uh, úspory pro celou řadu aktivit, které uh, se vykonávají pro uh, veřejnost jako například eh, poskytování informací o povinnostech, kompilování, schromažďování informací, zpracovávání eh, potřebných informací, vysí, posílání informací příslušným orgánům a tak dále a tak dále. Použili jsme tabulky, které se používají mezinárodně a eh, usoudili jsme, že v obou variantách by to všechno bylo jednodušší. Uspořilo by se hodiny eh, práce. Vypracovali jsme spíše konzervativní parametr, který jsme zde použili pro úsporu času. A je to tedy odhad, který v případě varianty 2 je více, 14,2 milionů eur a trošku nižší je to u varianty 1. To jsou odhady, které jsou vypracovány z hlediska úspor také při respektování časových lhůt. A toto No, to, co jsme udělali pro náklady, to v podstatě není příliš vzdáleno od toho, jak se odhadují celkové náklady, eh, které by vyplývaly z obou těchto variant. Eh, ale je také třeba kvantifikovat výhody, ty skutečné výhody, protože nejdůležitější výhoda, ta se téměř nedá kvantifikovat. I když hovoříme pouze o těch výhodách, které můžeme kvantifikovat, tak z analýzy vyplývá, že je to výrazné, výrazné ve prospěch eh, výhod. A teď, když se podíváme na analýzu nákladů a přínosů, použil jsem barvy, aby se to lépe eh, odlišilo máme mezi náklady e, například administrativní zátěž, e, to, že by třeba ten kodex bylo třeba, kodex roku 2001 bylo třeba e, zpracovat v, do závazné podoby tady u varianty dvě jsou obecně vzato výhody větší, nejenom pro ty úspory, které to vyplynulo z předchozí tabelky, ale i tady u těch prvních dvou položek je tady eh, mnohem podrobnější eh, kvalitativní analýza, která je ve studii z hlediska předvídatelnosti eh, nákladů a výnosů účinnosti. To je tam také kvantifikováno. Otázka legitimity, důvěry v instituce EU. Také dvě položky o kterých pravděpodobně bude trošku více hovořit profesor Hoffman. To je větší kompatibilita mezi eh, správním právem mezi členskými státy a eh, také mm, připravenost pro eh, e-government. To je také velmi důležité. Z poznatků, které se měly na workshopu, se jasně ukázalo, že EU směřuje k větší digitalizaci. Eh, tady je důležité, aby to byla efektivní digitální zpráva. A eh, když EU si udělá ten domácí úkol, eh, tak to bude daleko výraznější výhoda. Když tady budou stejné stavební bloky, stejné postupy, stejné digitalizační postupy, stejné centralizační postupy, Eh, to používání jednotného kontaktného místa, eh, pak eh, takové sjednocení postupu bude mnohem užitečnější. Když všechno zůstane fragmentováno, tak se digitalizace příliš takto neprosadí. Čili my jsme to také zařadili do seznamu přínosů, to znamená připravenost orgánů nebo útvarů EU to mě vede eh, k závěrům. Já mám ještě několik diapozitivů, ale to projdu rychle. Eh, dovedeme si představit určité indikátory eh, pro sledování, posouzení takovýchto návrhů kdyby takové nařízení vstoupilo v platnost aby EU mohlo e, také sledovat, do jaké míry nové předpisy zlepšují situaci, tak jak je to také klíčovým cílem. Já vám děkuji za pozornost, zůstáváme k dispozici pro případné otázky a doufáme, že ta studie e, poskytne určitý náhled e, k té velmi užitečné práci, kterou odvádí Evropský parlament a konkrétně paní zpravodajka Hautala. Děkuji, pane profesore. A nyní se dostáváme k druhé části našeho slyšení. To jsou vystoupení a reakce. První bude pan Pascal Leardini. Ne, omlouvám se. První bude evropská ombudsmanka paní Emily O'Reilly. Prosím. Uh, Já mnohokrát eh, děkuji, eh, pane eh, předsedo. Dobré odpoledne ve spolek. Děkuji vám za pozvání k dnešnímu vystoupení. Jsem velice ráda, že tak mohu učinit po boku paní Hautali a nejdříve také, nadříve také pana místopředsedy Timmermanse. V posledních 17 letech od toby, co parlament Eh, podpořil Evropský eh, kodex správného administrativní, správné administrativní praxe, vytvořený mojí eh, kanceláří a Evropským parlamentem. Evropská administrativa se roz, rostla do všech směrů. S, stalo se tak s rozvojem technologií, které pozitivně transformují nejenom vztah mezi občanem a zprávou, ale také umožní efektivitu a tím pádem i hospodárnost, zvýšení hospodárnosti EU. Ten, myslím, že to posouzení dopadu případů to jasně ukazuje. Ta stávající situace, jak bylo do značné míry eh, dosaženo, eh, eh, se hodně liší instituci od instituce. Některé mají své vlastní administrativní kodexy, některé mají kodex eh, si pro, své, eh, pro, pro sebe samotné. Některé nemají vůbec eh, žádný takový kodex a pokud evropské orgány takto sami fungují, dokážete si představit, jak obtížné musí být pro běžného občana a zjistit, co může očekávat, pokud jde o výkon jejich vlastního práva a podle Evropské charty. Zpráva na správnou administrativu, na řádnou tedy zprávu věcí veřejných. Můžeme hovořit o jednotlivých bodech, ale občané by to řekli velice jednoduše. Prosím, nabídněte nám efektivní služby, když se na vás obrátíme a pokud máme problémy, vyslechněte nás pozorně a zkušte vyřešit naše problémy spravedlivě a rychle. Opatření, která mají Eh, právo na eh, eh, řádnou zprávu mm, opatření smlouvy musí být podpořena nejenom pro, kvůli tomu, aby občané nebyli zmatení a frustrováni, ale také kvůli institucím samotným. Čas proplýtvaný a mm, promeškané příležitosti při pokusu řádně působit jsou významné a já nemám pochybnost, že velká většina Eh, zaměstnanců eh, veřejné služby EU by podpořila efektivnější a hospodárnější systém. Pro občany EU stávající situace eh, znamená, že v závislosti na jako, tom, na, jaká, na jakou instituci se obrátí, jsou konfrontováni s odlišným souborem pravidel a jednacím řádem, správním řádem anebo vůbec nepřítomností takovýchto pravidel. Jednotné evropské správní právo eh, by stanovilo eh, obecná uniformní pravidla a samozřejmě by eh, umožňovala sektorové zvláštní rozdíly. Ve své práci já jako ombudsmanka působím s neformálními pravomocemi. V mnoha případech jasnější pravidla by vedla k tomu, že by se ke mně stížnosti vůbec nedostávaly, nebo bych je mohla vyřídit mnohem rychleji, ale správná, řádná zpráva veřejná věcí veřejných eh, neznamená ovšem být eh, eh, úplně pokryt těmi správnými pravidly do detailu. Hlavní naší hodnotou je hodnota mm, mm, poctivosti, spravedlnosti a to je třeba stavět nade vše. Eh, řádná eh, procedura by vždy měla umožňovat eh, správní úvahu v konkrétních okolnostech. To, že něco možná nebylo přísně vzato v legální, neznamená, že to bylo neetické nebo proti očekávanou očekávání nebo narazilo na jiný princip řádné zprávy. Ovšem bez psaných obecných mm, pravidel a zásad občané naraží na prostředí, které se jim může zdát cizí. Proto eh, eh, obecně uplatnitelný soubor eh, zásad, který bude občanům garantovat co nejširší v ochranu, bude užitečný, zatímco podrobná pravidla, která omezují flexibilitu u toho tak, tak být nemusí. Ve své práci já jsem vyzval Evropskou investiční banku a Frontex, aby vytvořili mechanizmy pro řešení stížností. Připomenula jsem komisi, aby informovala stran strany eh, porušení kvůli, eh, tedy řízení kvůli porušení eh, práva průběžně a dohlížím na nestranost tedy veřejné zprávy, tím, že zdůrazňuji konflikt zájmu a je pravidla o něm. Ale jako evropská ombudsmanka jsem také byla eh, svědkem eh, odhodlání mravní bezúhonosti a humanity eh, řady zaměstnanců Evropské veřejné zprávy. A toto opatření by určitě mohlo posílit jejich práci po této stránce. V kodex správného administrativního postupu ombudsmanky byl vytvořen na podpor těchto snah a má se e, zaměřit na vytváření e, e, v administrativní kultury zaměřené na občany, která naslouchá a učí se s interakce s občany, podniky a zúčastněnými stranami. Dobře napsané nařízení může usnadnit tuto práci, ale přesná právní svědací kazajka může vést k opaku. Pokud je soud omezen a nedostatkem podobných pravidel, tak ombudsman může vykonávat silnější eh, vliv eh, svojí neformální pravomocí. Eh, práce komise vaší sněmovny i mm, v naší eh, kanceláři eh, přispěli k eh, vyššímu administrativnímu standardu v EU a jako to otázkou získá, zůstává, jak nejlépe odstranit tu zmínu fragmentaci. Jako u všeho je třeba dosáhnout rovnováhy. Instituce musí vidět hodnotu v takovémto předpisu a být si jisté, že jejich práce tím nebude narušena a občané zase na druhou stranu musí vidět konkrétní naplnění eh, svého základního práva na řádnou zprávu věcí veřejných. Tohle je eh, výzva, eh, kterou je třeba naplnit, neboť potřeba silnějších administrativních principů v EU e nikdy nebyla větší, zejména teď, když jsme bezprecedentně kontrolováni při evropském rozhodování administrativa a fungující podle eh, moderních pravidel eh, bude ještě lépe eh, schopna obstát při kontrole a bude také schopna vést šířej a lépe, když přijde na stanovování toho správného příkladu v EU i globálně. Administrativní zásady, administrativní a správní právo jsou základním zdrojem pro jakéhokoliv ombudsmana. Já vím, že ostatní kolegové ombudsmani určitě podporují národní snahy na eh, kodifikaci eh, v eh, správního práva a aspoň dvě třetiny členských států v současné době mají obecný zákon o správním řádu. V evropské nařízení, které by zdůraznilo takovéto principy v rámci Evropského kodexu, by mohlo být takovým vzorným příkladem. Další základní práva, jako je článek 8 ochrana osobních údajů a článek 42 Evropské charty, právo přístupu k dokumentům byly dále rozvinuty v konkrétních nařízeních, zejména nařízení 1049-2001 a 45-2001, je z mého pohledu obtížné eh, být proti dalšímu eh, rozvoji článku 41 v nařízení. Vítám obecný eh, návrh parlamentu a věřím, že jakýkoliv nový zákon by se měl zaměřit na základní eh, principy eh, správné administrativní praxe s celkovým cílem propagovat kulturu služeb a správné praxe, která se spolehá na ustanovení, která umožňují co nejširší výkon efektivní a, a, a, <clears throat> a, a spravedlivé justice tedy. V tuto chvíli Eh, se budu zaměřovat na posuzování eh, stížností, které jsou mi předkládané a budu eh, řešit další, nebo budu využívat další příležitosti, abych mohla prakticky pomáhat Evropské veřejné zprávě, například jako minulý rok, kdy jsme udělali praktické Eh, praktický, eh, praktické pokyny pro to, co mají a nemají evropští eh, úředníci dělat. Také ráda spolupracuji na vlastní iniciativě komise a vytvářím pokyny pro školení všech nových zaměstnanců komise je důležité, aby Evropský parlament podporoval mě v tomto úkolu a vím, že to tak činí. Děkuji. Děkuji vám za to jasná slova. Teď bych rád dal eh, slovo profesoru Hervigu Hoffmanovi, profesorovi na Evropské eh, v Luxemburské univerzitě. Máte slovo 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za pozvání na toto slyšení a jsem eh, přesvědčený, že je důležité, abychom pokračovali eh, v tom tlaku, který vyvíjí Evropský parlament eh, jménem eh, paní zpravodajky Heidi Hautala. To je velmi důležité, protože ten stávající stav, jak to vypadá, to je jasné, existuje roztříštění a existují specifická pravidla a specifické předpisy protože se vymýšlí stejná řešení pro stejné problémy a dělá se to bez ohledu na odlišnosti. A toto vede k tomu, že řízení jsou velmi e, komplikovaná a vede to k mezerám a že nejsou zohledněny odlišnosti. Jedná se o mezery, které eh, bohužel vyplývají z toho, že tento přístup, eh, který je eh, specifický pro ty jednotlivé politiky v případě společných problémů, tak se neřeší. A my potřebujeme nějaké společné postupy. V některých oblastech politiky, třeba právo na být, být vyslyšen, tak někde se to řeší částečně, někde se to zmiňuje, někde ne a k tomu potřebujeme obecné přístupy. A a vlastně občané tím pádem eh, nevidí, v čem jejich práva jsou a přitom ale ta práva mají. A to není transparentní. Eh, a to jsou tady, eh, tady tato laguny, tady tyto mezery, a bylo to výsledkem posouzení dopadu a konzultace, že firmy a občané pocitují velkou nejistotu, pokud jde o práva a možnosti, co se týče správního řízení na úrovni EU. A je tady ještě další věc, už o tom eh, hovořil pan Andrea Renda. Evropská eh, zpráva se nerozhoduje pouze, co se týče státní podpory nebo eh, co se týče hospodářské soutěže. Ve stále eh, více oblastech politik existují takzvané kompozitní složené postupy. A jedná se o to, že do toho procesu vstupuje hodně orgánů. A když potom Evropská komise řekne, ne, my máme legislativu, která je specifická pro ty jednotlivé politiky a kde se ošetřují tyto postupy. A úplně se zapomíná tady na tuto stále rostoucí oblast těch eh, kompozitních eh, postupů a e, tam by se tedy e, toto mělo e, zohlednit, když to vlastně potom vyplývá v konečné rozhodnutí ze strany členského státu. A tyto složené kompozitní postupy se často dostávají k Evropskému soudnímu dvoru, třeba v případě případu generálního advokáta v případě Berlusconi Fininvest. A nesmíme na to zapomínat a také, že Evropský parlament volá po řešení a přichází s tímto řešením. Na jednu věc, na kterou se můžeme podívat, když se poučíme z historie. E, dvě e, třetiny členských států mají akt o státní správě, tak se jasně ukazuje, že vlastně členské státy jsou takovou živoucí e, právní laboratoří. A Eh, jedná se tedy o to, že máme takovýto akt a neznamená to, že musíme znovu vymyslet něco nového. Prostě už po dobu delší než 100 let probíhá diskuze eh, v EU a od eh, Rakouska v roce 1925 až Francie v roce 2016, tak všechny tyto státy přijaly akty, které to upravují a třeba i v východní Evropě, tak třeba se mi eh, polští kolegové eh, řekli, že vlastně to, co bylo eh, schváleno v Polsku, tak bylo takovou mm, poslední baštou právního státu v boji proti tomu mm, té diktatuře. Eh, tady eh, se jedná o to, že Evropská eh, komise se bojí takové té předkodifikace. Existuje tady obava ze ztráty pragmatismu a že nebudou ošetřeny ty specifické potřeby. A postkodifikace Podívejte se na diskuzi ve českých státech, kde byl přijat zákon o těch obecných postupech a existovaly různé spory, které vlastně potom k ním nedošlo, protože celý ten systém byl zjednodušen. A to je velká výhoda zákona o, o správních postupech. Velmi jednoduše to můžeme e, kvantifikovat. Tady ta otázka zjednodušení je velmi důležitá pro komisi a pro právní systémy. E, pokud e, z těch a zákon, právních aktů, které jsou specifické pro politiky, pokud z nich vyjmete tady tuto komplikovanost, tak potom už přispějete obrovským způsobem ke zjednodušení evropského práva, protože nemusíte znovu opakovat eh, všechny postupy v případě všech pravidel specifických pro politiky. Evropský parlament eh, přichází s návrhem eh, nařízení. Jedná se o velmi jednoduchou eh, strukturu, která souvisí se zahájením postupu. Potom se to týká také obezřetnostního postupu, zohlednění expertízy, povinnost spolupracovat mezi zprávou a občanem, potom řešení střetu zájmu a tak dále. Ale tyto otázky eh, se mohou eh, vyřešit v tom eh, obecném aktu, tak jak jsme o tom hovořili, o těch nápravných prostředcích v případě také kodifikace. Momentálně neexistují řešení. Co je e, potřeba, je mít velmi dobré e, právníky, kteří jsou státními zaměstnanci, kteří e, toto umí vyřešit, plus judikatura. A to není pozitivní pro občany. Návrh nařízení Evropského parlamentu definuje jakožto specifičnost a, ty akty institucí a orgánů a také ukazuje eh, eh, přístup ohledně vstupu do těch eh, kompozitních rozhodování a posouzení dopadu ukazuje, že nařízení o správním řízení by velmi přispělo dobře ke zprávě EU a také by to zvýšilo úroveň ochrany v souladu s tím, co je zakotveno v Lisabonské smlouvě E, což je článek 398, smlouva o fungování Evropské unie, což není pouze právní základ, ale e, je tam i ten požadavek na e, takovéto nařízení. Komise o tom ráda nehovoří. A vidíme, že zpráva posouzení dopadu Evropského parlamentu nám ukazuje, že akt o správním e, řízení by byl e, v souladu se základními principy evropského práva, tedy snížit roztříštěnost. A existuje tam potenciál pro zjednodušení a tím e, přispívá k demokratické unii, která se zakládá na právním státu a nedokážeme si představit nějaký legislativní návrh, jiný legislativní návrh, kde by ten efekt byl tak jasný. Děkuji. A nyní bych chtěl dát eh, slovo Dirkovi Hudikovi, eh, který je eh, generální tajemníkem pro European Risk Forum. Yes. Uh, Mr. Chairman, honorable members, thank you very much indeed for your invitation to speak. děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Uh, my jsme eh, think tank, eh, kde jsou lídři z akademické obce a z průmyslových odvětví. Setkávají se tam různé názory. Já si myslím, že naše diskuze by se měla soustředit na jednu věc, a to zdali Evropská unie na tom eh, bude lépe, bude-li mít nějaký, nějakou legislativu, která upravuje správní řízení. Ale já si nemyslím, že jenom z hlediska správního či ekonomického, eh, tak eh, i z politického hlediska je eh, takovéto, takovýto zákon administrativních řízení důležité. LAP tedy anglicky. Je to důležité pro společnost, pro průmyslové údvětví. A já bych chtěl také vyřešit specificky obavy Evropské komise, a také bych chtěl pohovořit o našich eh, doporučeních a potom bych chtěl pohovořit eh, eh, rovněž o kontextu. Co se týče zákona o správním řízení, tak musím říci, že i ve Švédsku v 1767 už měli takovouto úpravu ve své ústavě. A proč je tak eh, důležité ten důvod mít eh, takovýto zákon o administrativním řízení? Myslím, že to vychází z toho, v čem byla současná Junkrova komise neúspěšnější, a to je podpořit eh, myšlenku lepší legislativy. A LAP je vlastně pokračováním toho, co se zatím tak úspěšně učinilo. Za druhé, je důležité eh, podpořit eh, legitimitu, důvěru a důvěryhodnost evropských institucí a pan eh, Timmermans už o tom hovořil. Co se týče Eh, posledních výsledků Evropského barometru, tak 46 evropských občanů nedůvěřuje evropským institucím, takže to je věc, eh, kterou bychom měli zlepšit a v tom může být LAP eh, velmi užitečná, co se týče transparentnosti a odpovědnosti. Za třetí, já si myslím, že by to také zlepšilo řízení rizika a inovace. Jak víte, já se soustředím na otázku rizik, na ten ten koncept inovace je eh, hlavním motorem ekonomiky. Eh, kvete, pokud existuje stabilní regulační rámec a předvídatelný, eh, tím pádem lidé ochotně investují. Právní jistota, kterou potřebujete, je něco, po čem investoři volají také, aby byla Evropa konkurenceschopnější. A už o tom také hovořila paní Hautala. Eh, z hlediska tedy Evropské komise eh, tímto se vlastně mm, podporuje eh, agenda Evropské komise pro růst. A v případě toho nově se rozvíjícího takzvaného administrativního státu na, evropské, na úrovni Evropské unii, tak to vedlo tady k tomuto roztříštěnému přístupu, ale když se podíváme na výzvy, kterým čelíme, eh, migrace, obrana, zpráva hranic, to jsou nové oblasti, které eh, budou eh, muset být řízeny, ošetřeny nějakou legislativou. Máme mezery a máme něco, co se bude velmi špatně spravovat, protože existuje to vzájemné eh, působení těch jednotlivých politik, jak o tom hovořili předřečníci. A čím je Evropská unie zralejší, tak potřebuje eh, robustnější eh, pravidla. Potřebujeme prosazovatelná práva a to je znamením zralosti evropských institucí a také je potřeba spravovat komplexní otázky, dívat se do budoucnosti. A dnes eh, to nesouvisí eh, s tím, že dnes eh, to nemáme dobré, ale musíme se dívat do budoucnosti. A musíme se podívat také na otázku e-commerce a toho, aby evropská zpráva byla lépe spravovatelná. To je tedy ten důvod, proč potřebujeme tento zákon o správním řízení. Co se týče působnosti, tak pan profesor Renda už o tom hovořil my jsme eh, mnohem ambicioznější ještě než parlament, protože my si myslíme, že by to mělo pokrýt širší oblast, eh, tedy eh, veškeré orgány, které zákonodárné orgány. To se týká také článků 290 a 292. Týká se to všech aktů, které připravují agentury, protože víte, že to, co se dnes děje, tak to není v primárním právu, ale je to v sekundárním právu prostřednictvím eh, pokynů ze strany agentur. A víme, že nařízení REACH má 120 stránek, ale ty pokyny k tomu je 1200 stránek, takže to je desetkrát krát Eh, více eh, mm, eh, tedy legislativy. Musíme k tomu přistupovat systematičtěji, ne případ od případu. A potom otázka těch agentur, které posuzují rizika, tak potřebujeme mít standardy pro ochranu a to je pokryto právě těmito věcmi, o čemž vědí občana, aby věděli, v čem spočívají jejich práva. My my si tedy myslíme, že bychom měli mít širší oblast působnosti než tu, o které se dnes hovořilo. A nyní pohovořím o přínosech a budu stručný. Kdo z toho bude těžit? Já, eh, kolega už to eh, velmi jasně řekl. Občané, eh, pro ně je to největším přínosem a o tom to je. Eh, pracovní místa, bezpečnost, eh, kvalita života, také větší eh, pocit účasti. A potom za druhé, dnes se o tom také hovořilo, evropské instituce sami o sobě by, by měly ty být, které, tím, které z toho mají přínos, protože tady se často hovoří o demokratickém deficitu a toto je možnost, jak toto řešit. A v neposlední řadě e, podniky a ekonomika. E, paní Hautala hovořila o konkurenceschopnosti dnes poprvé. Já si myslím, že klíčovým přínosem, který ani nebyl posouzen v posouzení dopadu, e, co vede k tomu, aby Evropa byla stabilním a předvídatelným prostředím pro investory. Protože pokud se to nepovede, Eh, tak eh, vlastně potom lidé nebudou chtít eh, investovat, unik kapitálu a všechny ty problémy, které s tím souvisí. Přínosy si myslím, že jsou opravdu velké a jdou nad rámec těch, o kterých tady hovoříme. 40 milionů Eh, to je maličkost eh, v porovnání se smeškanými příležitostmi eh, řešení konfliktu a veškeré ty problémy, které způsobuje ta komplikovanost. Můžeme tady hovořit také o těch malých podnicích a o těch jejich číslech. Takže si myslím, že tady toto má mnohem větší rozsah než to, o čemž hovoříme dnes. A nyní bych se chtěl soustředit na to, proč tady dnes jsme. Jeden z hlavních důvodů je, že Evropská e, komise se zdráhala této myšlence a ze třech důvodů. E, za prvé, že LAP by e, vedlo ke zvýšení sporů, to už se tady řeklo, potom, že by se zmenšila možnost volby v případě smlouvy a a potom, že by to vedlo ke zvýšené zvýšeným administrativním nákladům. Já si myslím, že to jsou opravdu velmi legitimní obavy a musí se řešit. A já to proberu jedna po druhé. Zvýšený počet sporů. Už tady máme odpověď. Eh, to se řešilo během minulých eh, sta let na úrovni členských států a není důvod si myslet, že ten Eh, výsledek bude jiný než ve dvou třetinách členských států, kde se to prokázalo. Proč by Evropská unie to měla mít jinak než eh, státní zprávy členských států? Já si myslím, že to je přesvědčivé. Já chápu tyto argumenty, ale nestílím to, protože zkušenost eh, členských států ukazuje, že se toto neděje. Pouze na začátku je potřeba to trošku pravit. Za druhé, že existuje snížená možnost volby. Mm, eh, tady to se jedná o odstranění eh, práva iniciativy Evropské komise a existuje tedy eh, názor, že by neexistovala možnost volby ze strany zprávy. Já to chápu, ale není to úplně rozumné, protože of an unaccountable Tady máme eh, tu opačnou stránku toho eh, eh, Bruselu, který postupuje své volně. A proto by to komise měla řešit, aby mohla řešit tady tyto kritické hlasy. A já se k tomu ještě vrátím. Musíme se rozhodnou tak, neže by následovali různí státní úředníci, ale bychom měli eh, stabilní právní stát, protože takto to můžeme řešit. A potom náklady. Já jsem hovořil o nákladech, ale já si myslím, že náklady stávajícího systému jsou mnohem vyšší a eh, přínosy něčeho, co by bylo mnohem předvídatelnější, tak by byly neuvěřitelné. A už jsem téměř na konci v čem eh, spočívají eh, doporučení našeho eh, European Risk Forum. Na naší webové stránce máte různá doporučení, ale já pohovořím o několika. Za prvé, v rámci evropské legislativy stanovit jasně, Eh, závazné procedurální kroky. Za druhé zaručit, že na úrovni EU eh, budou eh, soudní revizní standardy, tak aby se mohly uplatnit a prosadit zásady Evropského kodexu řádné správní praxe, rovněž ze strany podniků. Stanovit závazné standardy, to za třetí, pro požadavky veřejné konzultace. A jak řekla paní O'Reilly, Eh, veřejnost je vlastně takovým testem a to, že bychom měli být eh, přístupní a že vlastně komu sloužíme, kdo jsou našimi zákazníky, to je ta veřejnost. A je potřeba, aby se do toho angažovali naši občané. A je důležité, aby všechny orgány, eh, které jsou součástí přijetí, prosazování a rušení legislativy tak, aby byly zahrnuty do působnosti LAP. To je otázka oblasti působnosti, kde, jak říkám, my jsme mnohem ambicioznější. A závěrem, eh, proč je LAP politickou nutností? Brusel je neustále pod tlakem euroskeptických sil, což vedlo k absurditě Brexitu. A způsob, eh, jak umlčet ty hlasy, které říkají, že Evropská komise není v kontaktu s občany tak a že je tajnůstkářská a že má svoje vlastní zájmy a že e, nepřebírá odpovědnost a že je Brusel byrokratický a komplikovaný, tak tady toto všechno vyřešíme tím, že budeme mít LAP, eh, čímž zlepšíme vnímání občanů. A myslím si, že je to tedy možnost, abychom prostě se postavili těmto kritikám, abychom řekli, my jsme vás vyslechli a řešíme vaše problémy. A myslíme si, že nesmíme v tomto případě selhat. A problém je, že e, když neuděláme to, co dělat máme, tak to je velmi důležité rozhodnutí. Proto bych řekl, že tady nemáme eh, jinou možnost. Je to naše povinnost. Thank you, sir. As well, I'm sure that after... Děkuji vám eh, za toto jasné sdělení a ještě eh, dáme slovo panu Pascalu Leardinimu, který je ředitelem v generálním sekretariátu Evropské komise zodpovídá za institucionální a administrativní politiku. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jak řekl první místo předseda komise ve svých úvodních slovech, komise vítá tuto možnost eh, slyšet zde různé hlasy, eh, které se týkají správního práva a mm, jsme rádi, že slyšíme výsledky posouzení dopadu i veřejné konzultace. Dovolte, abych se s vámi podělila o e, některé otázky a také o některá váhání. My pochybujeme, že LAP může vyřešit úplně všechny naše problémy. E, musíme zůstat e, realističtí. Po poté, co jsme slyšeli dnes některé řečníky, měl jsem pocit, že ta diskuse je, zda bychom měli mít legislativu o administrativní praxi nebo ne. Ale to není jádrem diskuse. Jádrem diskuse je, zda to, co máme dnes, kde administrativní pravidla jsou eh, roztříštěna do různých eh, eh, prostorů, zda to bychom neměli konsolidovat do jednoho eh, balíku. To je jádrem diskuse. A <clears throat> já eh, mohu říci, že 66 eh, respondentů, to není číslo, které by tak příliš ohromilo u toho průzkumu. Myslíme nicméně, že posouzení dopadu přináší některé velice zajímavé aspekty a k tomu se ještě vrátím. Je tady e, řada otázek i řada váhání o rozsahu iniciativy, o materiálním obsahu i o složitosti, jak proskoumat nebo jak, jak zpracovat takový zákon. Postupně to proberu za prvé je velmi těžké, nebo dokonce opravdu velmi e, až riskantní, dát do jednoho právního bloku e, aspekty, které se týkají opravdu sektorových Eh, rysu, například pravidla, která se týkají auditu eh, operací v rámci víceletého finančního rámce eh, v členských státech nebo pravidla proti kartelům nebo to, zda občané mají právo dostat odpověď ve svém vlastním jazyce. To všechno jsou přece velice odlišné otázky a záleží na tom, v jakém eh, kontextu se eh, provádějí. Čili je tady otázka eh, návaznosti horizontálních, ho, horizontálního nástroje a ehm, specifických Eh, aspektů. Otázka tedy zní, co by mělo být v jednom bloku a co by mělo zůstat eh, v sektorových aspektech. To je zásadní eh, hranice a to je spojeno právě se specifičností tohoto sektoru. Jeden příklad. V návrhu parlamentu je 30-denní lhůta pro to, aby se odpovědělo na jakýkoliv typ dotazu. My máme legislativu, kde je někdy tato lhuta kratší. E, přístup k dokladům, k dokumentům to není 30, ale 15 dní. E, otázka zní, zda chceme skutečně harmonizovat všecko na 30 dní. Ehm, mm, ale v jiných otázkách 30 dní může být až příliš krátká lhuta u některých velmi složitých věcí, které se týkají stížnosti občana na porušení eh, pravidel. Jestliže chceme mít jednu standardní časovou dobu, pak to znamená, že ty eh, sektorové eh, lhuty budou výjimky, nebo to znamená, že už vůbec nebudou moci existovat. Pak, když to tak bude, tak budeme muset i pozměnit všechny, veškeré sektorové předpisy. Takže rozsah té iniciativy eh, je také ještě třeba diskutovat. Není to tak jednoduché. Eh, za druhé, myslím, že to také v úvodních slovech řekl první místo předseda komise. Máme i otázky o skutečné povaze harmonizačního dopadu takový zákon LAP bude minimálním standardem, kde budou moci být určité výjimky, anebo je to plná harmonizace, což by mělo velké dopady, mnohem větší dopady. Eh, bude například v tom horizontálním nástroji obsaženo také eh, odvolání či opravný prostředek pro jakýkoliv, eh, jakoukoliv oblast? snažší přístup k institucím. No, to ani není tak otázka LAP, ale je to otázka, aby postupy eh, i dokumenty byly eh, eh, dostupné, přístupné, byly na webových stránkách, čili to už je zase trošku jiná perspektiva. Některé příklady, které jsem tady slyšel, opravdu upřímně řečeno nejsou interinstitucionální. Ehm, akt v přenesené pravomoci, ten se prostě týká výlučně komise, do jisté míry také členských států, eh, když je, eh, se na ně vztahuje komitologie. Ale už se to netýká nikoho jiného. Máme pravidla o transparentnosti, přístupnosti eh, dokumentů, ehm, návrzích opatření a opatřeních, čili já myslím, že už jsme pokryti určitými pravidly. Další aspekt je e, obrovská složitost vyjednání takového nástroje. To si myslím, že bylo hodně podceněno. My už máme určité zkušenosti, kdy jsme se snažili harmonizovat e, administrativní legislativu, e, která přináší určitá spoždění. Například 1041 předpis o dostupnosti dokumentů. Už před mnoha lety jsme se ho snažili takzvaně lisbonizovat. A týká se to jenom parlamentu, rady a komise a několika málo dalších institucí, které jsou speciálně vyjmenovány ve smlouvě. Netýká se to všech agentur a všech dalších orgánů a útvarů. My jsme předložili návrh a ten návrh je už řadu let, eh, kde si Eh, zablokovaný v tom procesu. V roce 2016 jsme předložili eh, nový povinný rejstřík transparentnosti eh, a vidíme, že se to velice pomalu realizuje. To znamená, že pustit se do tak nesmírně rozsáhlého projektu, kdyby veškeré administrativní předpisy byly v jednom bloku, to si myslím, že by bylo opravdu velice těžké a mohlo by to přivést řadu mm, problémů v meziinstitucionálním jednání. A teď, abych hovořil trošku i pozitivně. Myslíme si, že posouzení dopadu také předneslo velmi e, zajímavé náměty a já zmíním dva. Ta, ten koncept e, regulatorních agentur. To je jasný vývoj v EU v posledních letech. Máme už více než 30 takových agentur. Některé jsou velice, některé mají velmi rozsáhlé regulační pravomoci. A to mm, jsou do jisté míry eh, nezávislé agentury, mají vlastní právní subjektivitu a některé to mm, aplikují taková pravidla prostě proto, že jsou to, to chtějí aplikovat. A to všechno si také musíme uvědomit. Další nástroj, který nám připadá zajímavý v posouzení dopadu, to je digitalizace. To opravdu mění způsob, jak provádíme zprávu a jak kontaktujeme občany. V nadcházejících dnech Eh, budeme mít nový portál pro Better Regulation s velmi důležitými nástroji eh, pro občany i pro podniky, kde, kde bude možné předkládat různé iniciativy, návrhy, podněty. A myslíme si, že mm, budoucnost je právě v těchto interaktivních eh, přímých eh, dostupných nástrojích pro eh, širokou veřejnost. Takže to, eh, myslím, také velmi prokazuje i posouzení dopadu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji také za toto vystoupení. A nyní máme asi 15 až 20 minut na uh, diskusi. Já se nejdříve obrátím na členy výboru, zda mají nějaké dotazy. Pan Agnev chce položit otázku. Děkuji, pane předsedo. E, dva roky po naší zprávě stále ještě nevidíme nějaké konkrétní e, výsledky e, k našemu návrhu schválit takové společné, společná pravidla pro evropskou zprávu. Evropský parlament provedl veřejnou konzultaci pro tyto aspekty a zcela jasně se prokázalo, že naše pravidla a postupy jsou velmi roztříštěné, jsou tady nekonzistentnosti z hlediska eh, nákladů, je to také eh, velmi časově náročné, eh, odpovědi jsou často nedostatečné kvality a je tady celá řada dalších otázek, které je třeba řešit. V kontextu velmi složitého současného nařízení o Eh, správních postupech a řízeních. My v Evropském parlamentu, eh, Evropská ombudsmanka a také akademická eh, veřejnost jsme velmi často apelovali na to, aby o, na toto téma byl jednotný soubor pravidel. A řešení se tady jasně eh, ukazuje, jak ve veřejném konzultaci s organizované parlamentem, tak i v posouzení dopadu. To je návrh nařízení, které jsme již uh, přednesli před dvěma lety aby se vyplnily mezery v legislativě, aby legislativa byla srozumitelná občanům, což by zlepšilo transparentnost postupu i účinnost zprávy a řízení. Chtěl bych eh, položit otázku panu Hofmanovi. Myslíte si, že eh, teď je právě eh, politická příležitost pro takový návrh? Děkuji vám. Pan Lubreton. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, téma, které nás dnes zajímá, je velice zajímavé vytvoření eh, kodexu administrativních postupů. To je opravdu velmi eh, zajímavé téma a také nás již zajímá dva roky. Nicméně v realitě se věci málo vyvíjejí. Na jedné straně jsou tady ti, kteří by si přáli schválení takového kodexu a myslím, že je to většina členů našeho výboru Jury Eh, díky tomu, že velmi trpělivě eh, a tvrdošíně na tom pracuje paní Hautala. Eh, myslím, že i paní ombudsmanka O'Reilly má stejný názor. A také experti, kteří tady dnes hovořili, vyjádřili stejné mínění. No a pak je tady ten druhý tábor, ve kterém je Evropská komise, která nám vysvětluje, že specifičnost, rozmanitost eh, evropských eh, orgánů je tak eh, veliká, že by se nic nemělo měnit. V takovém případě bychom moc nepokročili. A to lituji, protože tady je opravdu hodně v sázce. Je pravda, že Evropská unie v podle některých je takové byrokratické monstrum a někdy i mě napadá taková otázka. To je obvinění, které má i své důvody. Složitost právních pravidel ukazuje, že eh, rozhodně jsme se ještě nedostali eh, k té better regulation. Já se divím, že i přes veškeré toto úsilí se nám nedaří pokročit. Vzpomínám si, že už před dlouhou dobu pan Hubert Legal eh, to byl francouzský eh, vládní poradce a pracoval v jedné době pro radu, eh, tak ten navrhl, aby se zorganizovalo veřejné slyšení, kde by eh, se možná postupovalo po jednotlivých aspektech. Možná ne hned jednotná pravidla pro úplně všechno, možná nechat stranou definování administrativního aktu, což tehdy velmi brzdilo věce, ale zaměřit se na to správní řízení, správní postupy v, právě, v prvném slova smyslu. Vzhledem k tomu, jak velmi těžké je překlo, přesvědčit komisi, tak se ptám, co by bylo třeba udělat, aby se přeci jen pokročilo vpřed. Děkuji vám. A Mám také několik otázek na pana Leardiniho, ale řekl, položím jen jednu. Na začátku svého vystoupení jste hovořil o tom, že je těžké uplatnit všech 24 oficiálních jazyků EU, eh, e nebo jsem to špatně pochopil? Mohli bychom teď. Eh, eh, ano, tady ještě jedna otázka. Já mám jenom velice krátkou otázku na komisi. Já chápu, že oni se ne, oni nechtějí nic měnit. Eh, ano, to se zcela jasně projevilo. I přesto, že parlament i experti říkají, že by to bylo nutné změnit. A pokud jsem správně rozuměla, co nám řekla teď komise, tak oni myslí, že by se něco mělo udělat s agenturami. Ale chceme-li mít konsistentní nařízení pro agentury, tak v každém případě je třeba rozhodnout o obecných principech. A proč by se ty obecné principy pak nemohly vztahovat i na ty ostatní Eh, útvary. To já eh, nechápu, jak se toto má rozlišit. Mít tady určité pokyny pro agentury, ale nic neměnit eh, pro ty ostatní aspekty administrativního nařízení. Ještě jednu otázku na pana Huliga. Vy jste se chtěl něco zeptat, nebo jste chtěl něco, nějakou připomínku? připomínku, pokud mohu. Eh, tak možná nejdříve eh, necháme odpovědět eh, na otázky poslanců a potom dostanete slovo, jestli. Tak vy jste, vy jste dostal výslovně otázku? Tak já myslím, že první otázka se týkala toho, jestli se eh, tady vytváří určitý eh, politický hybný moment. A parlament určitě se snaží. Eh, bohužel, jak Dirk Hudik říkal, my tady máme velký protitlak. Nedot nebo ztráta důvěry a, a ztráta viditelnosti pravidel správné zprávy tím, že se o, podporuje rozmanitost, která není opodstatněná. Takže lidé nechápou, kde mají jaká práva. A, a tímto způsobem ta politika jde špatným směrem a proto je na komisi, aby navrhla nařízení o správních postupech, tak jak požadal Evropský parlament. Komise zatím, pokud eh, jsem schopen, se nevyjádřila k právnímu základu o smlouvy. Když hovoříme o nezbytnosti eh, uvést některá pravidla eh, do souladu s Lisabonem, zejména to nařízení 49, 1049 2009 o přístupu k dokumentech, ale smlouva o Lisabonská vyžaduje ne, tam nikde není, že by Lisabonská smlouva vyžadovala nařízení o, o v správním řádu. A nařízení 2041 je příkladem toho, jak je všechno složité a skrývá se to také za to, že komisi se vlastně nepodařilo příliš tento návrh, protože ona víceméně eh, Mm, snížila přístup k dokumentu e, v 1049 e, 2001. Takže já myslím, že komise nemůže e, říct, jak věci jsou složité a jak by se měly dělat. Já zcela souhlasím s paní poslankyní Delovou, která říká, že Vytváření eh, agentur a jeho změní je přesně příkladem toho, kdy potřebujeme harmonizovaná pravidla. Je to do značné míry tak, že agentury, které byly vytvořeny v posledních 15 letech, jsou všechny zapojené do nějakých postupů, nebo přímo nebo nepřímo, a proto eh, jsou pro ně eh, pro jejich činnost třeba společná pravidla. Další Eh, co mi říká, co mi napadá v eh, reakci na komisi, eh, jsou falešné dichotomie. Komise říká, že nechápe, jestli by bylo variantou minimální standardy nebo plná harmonizace. Tak nechce komise podívá na text návrhu Evropského parlamentu z roku 2016, protože tam se nevolá ani po minimální, ani po plné harmonizaci, ale uh, Eh, používá eh, ten návrh jako výchozí pravidlo. A to není nic tak obtížného. Tam, můžu, eh, tam může nastat interakce mezi obecnými a specifickými pravidly pro danou politiku. Můžou fungovat zároveň a lze přitom dosáhnout pokrok. A v tomto smyslu musím říci, že odkaz na hm, digitalizaci a lepší regulaci, to je také zajímavá věc eh, ze strany Evropské komise. Protože když eh, budeme vědět, co to je lepší regulace, tak v roce 2015 vydala komise 200 eh, stránek o 400 stránek, pardon, o neformální předpisu k lepší regulaci. Já jsem asi jeden z mála lidí, kteří si to celé přečetli na této planetě. A můžu vám říci, že síť pro výzkum administrativního správního práva, která vytváří modely a určitě tu debatu, byla pro modelový kodex, protože když se podíváte na ten program lepší regulace, tak ten můžete eh, eh, schrnout do několika článků, eh, které by řekly dávat lepší přístup nebo práva občanům. Komise umožňuje vstupy občanům, aniž by jim říkala, k čemu se ty eh, vstupy budou používat a jaké, eh, jaká práva mají, eh, když jejich vstupy nebyly použity, protože je komise nezajímaly, tak tady je určitý, určit, určitá mezera. A ta je jasná. Tím, že komise dělá lepší regulaci jenom neformálními předpisy a nenavrhuje žádné formální předpisy, tak přicházíme o spoustu velkého prostoru. A neříkám to jako politik, ale i jako externí pozorovatel a akademik. Pozorovatel eh, procedurálních práv a, a, a transparentnosti těchto práv. Děkuji. Jak eh, už nám zbývá jenom 10 minut do závěru, tak bych eh, se zeptal, jestli by každý našich řečníků si vzal nějakou minutu nebo podobně a vyjádřil se. A omlouvám se eh, za takovou přísnost. Tak to tady prostě funguje. Takže paní ombudsmanko, chtěla byste začít? Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já si myslím, že se musím eh, zamyslet na touto debatou, vycházet z toho, že jak parlament, tak komise chtějí efektivní eh, eh, v veřejnou zprávu ze všech těch důvodů, které byly zde zmíněné. Jakýkoliv občan, který eh, se nevyzná ve správním právu a má a zhruba tuší, jak by mělo se s ním zacházet efektivně, rychle a spravedlivě, tak pravděpodobně by ho asi tady přesvědčili v té debatě ti experti, i když si poslechne pana Leardiniho, tak ehm, možná si říká, že musíme ještě něco eh, vyřešit, něco nám chybí a tak dále. Takže eh, občan, který by sem přišel, by mohl tak trochu vycházet zmateně odsud. Ale přesně tohle je role parlamentu a komise. Zabývat se těmito, ehm, tímto zmatkem. A bylo by škoda, kdyby tady došlo k patu a kdyby uh, mm, celá ta eh, důležitá debata padla, protože komise eh, by vytvářela eh, velké bariéry v cestě parlamentu. Takže důležité je, aby tady byla komunikace mezi parlamentem a komisí, která opravdu bude řešit obavy komise tak, aby lidé si nemysleli, že nějaké v nějaký ideologický střed tady tomu eh, brání naplnění těch eh, nejlepších zájmů občana a, a nalezení tomu nejlepšího řešení a věcí, o kterých tady hovoříme. Děkuji, pan Hudik. Děkuji vám. Já si myslím, že tohle jsou velice moudrá slova a Já mám trochu obavy, pokud eh, komise eh, se eh, rozhodla, že chceme za každou cenu zachovat status quo, tak jak dlouho je to možné? Protože vnější dění tomu vůbec nenapomáhá. Pokud chceme být na špičce, jak říkal vicepředseda Timmermans, tak jak se dostat na tu špičku? Musíme se zabývat tím, jak se to nejlépe dělá v jednotlivých zemích. Hmm Eh, jakou podporu může dostat od parlamentu. Teď se navrhuje nějakých 31 článků. Tak možná, že to není tak složité, aby se to mělo vyřešit. Ale eh, předpokládá to eh, ochotu ke zlepšení. A myslím si, že to je zásadní východisko pro jakoukoliv změnu. Za prvé, uznat, že něco lze zlepšit a za B debatovat o tom, jak eh, to dělat. A to v zásadě může být výsledkem dnešní debaty. Ten podnět k tomu eh, procesu, k zahání tohoto procesu, to eh, by bylo opravdu velkým milníkem. Profesor Renda. Děkuji vám. A několik stručných poznámek. Já jsem eh, většinu své kariéry eh, věnoval eh, lepší regulaci a kvalitě zprávy veřejné v mnoha právních systémech po celém světě. Pokud je nějaký soubor indikátorů, který souvisí s hospodářskou výkonností, včetně konkurenceschopnosti po celém světě velice pozitivně, tak je to kvalita institucí a veřejné zprávy. Mnohem více než administrativy, snadnost podnikání a tak dále. A EU samotná je eh, vůdcem v této oblasti. Když se podíváte na venek, já jsem sebral eh, dokumenty eh, během celé své kariéry, různých prohlášení komise ve spolupráci OECD, kde je pro jednotný správní řád, ne na úrovni EU, ale například ve východoevropských zemích nebo někde jinde ve světě. Tak proč by tohle nemohli udělat v EU? Já uznám, že to je obtížná záležitost, uznávám, že Evropská unie dělá spoustu různých věcí a to někdy vyvolává určité obtíže, ale členské státy také nedělají jenom jednu věc eh, se ver svojí veřejnou zprávou. Profesor Hoffman říkal, že většina členských států si tímto procesem už prošla, aniž eh, by měla s tím zásadní problémy nebo zásadní právní spory. Paní Delvo mi také připomněla, že jsem tady před dvěma týdny hovořil o návrhu Evropské komise um, donutit uh, online platformy, aby začaly uh, řešit uh, lépe stížnosti. Tak proč Evropská ombudsmanka musí bojovat s evropskými institucemi o to, aby měli interní mechanismus řešení stížností? Když správně Eh, říkáme eh, Google a Facebooku, aby eh, lépe reagovali na stížnosti svých uživatelů. Potom k vytváření agentur. Je pravda, že čím dál tím větší část toho problému se bude objevovat, protože je tady stále větší fragmentace vzhledem k tomu vytváření agentur. Ale jde o to, že většina stížností Evropské ombudsmance Eh, se právě týká praxe eh, uvnitř eh, Evropské komise. Ten problém tady je. Ten problém není, že by komise byla úplně oddělená od této debaty. K té digitalizaci, myslím si, že DG Digit v Evropské komisi se pokouší vytvářet stavní bloky v jednotlivých institucích k racionalizaci postupu. To do značné míry si vyžaduje, aby tady došlo k vytvoření eh, nebo k racionalizaci základních eh, principů eh, zprávy v Evropské unii. A ještě poslední poznámka. V našem posouzení dopadů není, nejsou žádné divoké varianty, jsou to velice konzervativní minimalistické varianty a, a už v této fázi bychom měli dosáhnout dohody Nicméně eh, tyto velmi konzervativní minimalistické eh, eh, varianty jsou velice dobře podložené. Míst paní první místo předseda Timmermans říkal, že nevidí žádná tabu a já myslím, že potřebujeme pokročit a, a vidět tady zatím <laughs> prohlášením o žádných tabu určitou naději. Paní Evas, máte něco důležitého, co byste nám mohla říct? Prosím. Tak prosím. Stručně. Já jsem chtěla zdůraznit to, co jsem eh, říkala úvodem a co kolegové podtrhovali eh, během svých vystoupení. Potřebujeme inovativní eh, myšlení, nemůžeme zůstat takto. Všechno nám ukazuje, že máme problémy, takže teď musíme přistoupit k řešení. A tak, jak říkají kolegové, složitost sama o sobě nemůže být důvodem, proč se nepokusit o řešení. Takže jménem občanů vyzývám k tomu, co jsem si eh, četla v té eh, analýze veřejného hm, připomínkového řízení. Musíme se zabývat eh, těmi obtížemi a také chci zdůraznit, že jako kolega, že komise nemůže jenom ukazovat na členské státy. Máme tady nové pokyny ke kvalitě veřejné zprávy, které mají pomáhat členským státům, ale instituce musí sami vést nebo svým příkladem. To je docela jasné z tohoto veřejného připomínkového řízení a my to musíme brát vážně. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěla by si komise vzít ehm, slovo na minutku? Ano, já potvrdím to, co říkal pan první místo předseda. My chceme vést i nadále tuto debatu. Myslím si, že jsme se tady dovědli, eh, dovědli, uvědomili spoustu eh, věcí. Zajímá nás to posouzení dopadu. Budeme studovat celé to, ty věci, tu hospodárnost, ty praktické a legální aspekty. A to téma určitě zůstává na téma na, na, na stole eh, k diskusi v eh, takovým aktivním a, a vstřícným způsobem. Ještě poslední připomínky od paní Hautely. Já jsem tak ráda, nebo tak vděčná za to, že naše výzkumná služba eh, v parlamentu EPRS a Centrum studie evropských politik tak dobře přispěli k tomuto projektu. Je, je zjevné, že jste nedostali takových reakcí, jako dostanete teď, kdy komise konečně zahájila z veřejné připomínkového řízení k zrušení letního času, protože si myslíme s panem Svobodou, že je to nejzbytečnější nařízení, co tady máme. Tomu dostanete miliony vyjádření určitě. Takže eh, pokud jde o evropské eh, správní právo, tak eh, občané nikdy nevědí, jaká mají práva. A my můžeme tedy přijmout další kroky. A já jsem velice vděčná Emily O'Reilly, že navrhla, že, je dobré, že by bylo dobré sednout si a hovořit s komisí. Můžeme se bavit společně o tom, jak řešit tyhle otázky, na které jsme částečně zareagovali tento, to, tento týden odpoledne. Ale myslím si, že teď je eh, čas eh, také připravovat už eh, program příští komise. A vypadá to tak, že Finsko bude ve druhé polovině roku 2019 v předsednictví rady a Finsko je jedním z původců článku, nebo pokud bude vůbec původcem článku 248 a musí na něm i nadále pracovat. A tím, jak hovořil o, o Dirk hovořil o, o roku 1767, tak to je odkaz nejenom na Švédsko, ale na Finsko, které bylo je, tehdy jeho součástí. Já myslím, že máme velice e, pokročilý e, soubor o veřejném e, od roku 1766, myslím, o přístupu k veřejným dokumentům. To hodně přispělo také k konkurenční ekonomice v těchto zemích. Takže děkuji profesoru Rendovi za to, že jasně řekl, ehm, že konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj mají eh, jasný, eh, eh, jasnou korelaci k tedy silným a stabilním institucím. A takový správní řád to je jasným lepidlem, které to dohromady drží pohromadě. Teď je třeba, tedy třeba jednat a možná opravdu s prvním místo předsedou Evropské komise, který na šestí jsem přišel, takže můžeme začít jednat a uvidíme, jestli budeme schopni tedy vydlážit cestu pro příští komisi. Děkuji. A závěrem bych poděkoval všem našim hostům za to, že zde dnes byli s námi. Paní té komisi také, paní O'Reilly tež a panu místopředsedovi e, Evropské komise e, Timmermansovi též. Děkuji vám za toto to velice produktivní slyšení. Myslím si, že to byl krok vpřed k tedy tím správným eh, směrem. Dear colleagues, we continue by item 29. Uh, I would like to welcome... Vážení kolegové, a nyní bod uh, číslo 29, výměna názorů s Elžbětou Běnkovskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé střední podniky. Vítáme vás. My už jsme vás pozvali před několika eh, měsíci eh, v rámci strukturovaného dialogu v našem výboru a jsme rádi, že eh, dnes můžeme mít s vámi diskuzi. Komise představila 29. listopadu 2017 balíček o duševním vlastnictví. Tam bylo několik sdělení o otázkách duševního vlastnictví a byly tam také pokyny Eh, ohledně eh, směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví i PRED. <clears throat> Zatím jsme neměli příležitost o tomto balíčku s vámi diskutovat. A toto eh, setkání je tedy dobrou příležitostí. 28. května komise rovněž přijala iniciativu ohledně dodatkového ochranného osvědčení pro léčivé přípravky a my, náš výbor, jsme proto odpovědní a Eh, můžete rovněž povořit o dalších otázkách eh, k diskuzi a které jsou zajímavé pro náš výbor. Eh, chtěl bych vám navrhnout, paní komisařko, abyste vystoupila na 15 minut a potom dáme prostor k diskuzi členům výboru Jury, kteří mohou položit své dotazy a vyjádřit své připomínky. Na základě seznamu řečníků tak bude buď jedno nebo dvě kolečka dotazů a odpovědí. Pokud s tím souhlasíte, prosím, máte slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo, eh, vážení poslanci. Jsem eh, velmi ráda, že vám mohu poskytnout aktuální informace ohledně práva duševního vlastnictví a rovněž vám poskytnu aktuální informace, které by vás mohly zajímat. Úvodem bych chtěla zmínit dvě čísla odvětví, která se zabývají IPR, tak představují téměř 6 bilionů evropského HDP HDP a ehm, vytváří 90 vývozu EU a vytváří každou eh, druhou pracovní, každé druhé pracovní místo z pěti. Proto je IPR celá klíčovým eh, prvkem Eh, v rámci politiky Evropské unie a během posledních let jsme pracovali společně na otázce jednotného titulu pro ochranné značky a ochranné známky a design a potom také, až to bude vhodné, eh, co se týče patentů a e, pracujeme tedy na pravidlech pro ochranu e, obchodního tajemství, také co se týče dodatkových ochranných osvědčení, to nyní e, upravujeme, a také co se týče pravidel ohledně prosazování IPR. Nedávno EU úspěšně dokončilo reformu pro ochranné známky a právě přesně před měsícem v roce 2016 začala fungovat směrnice o obchodním tajemství ve členských státech. Ale e, máme tady e, další věci, které jsou e, důležité. Bylo to e, v listopadu, e, týkalo se to e, duševního e, vlastnictví a také standardních e, patentů a také jsme e, e, připravili další eh, otázky, které se týkají eh, SPC. Eh, co se týče poslední diskuze, tak padělané zboží představuje 2,5 globálního obchodu a takže 5 veškerých dovozů do Evropské unie jsou eh, padělané eh, výrobky nebo pirátské a hodnota je 85 eh, miliard eur. Spíše než mít nějaký legislativní přístup, což by trvalo velmi dlouho, tak jsme připravili pokyny pro ustanovení směrnice 2004, co se týče práva duševního vlastnictví. Řeší se tím tedy porušení práva duševního vlastnictví a e, na radě členské státy se zavázaly, že použijí tyto e, pokyny s cílem e, zlepšit tuto záležitost. A my počítáme s podporou Evropského parlamentu. Souběžně Díky podpoře EU IPO tak eh, pracujeme s průmyslovými hráči, s platformami, s držiteli práv, tak abychom eh, vyvíjeli iniciativy, které by byly řízeny z eh, průmyslu 25. června. Průmyslové zúčastněné strany podepsaly velmi důležité memorandum o porozumění ohledně internetových reklam. Cílem je, aby reklamy byly možné eh, na Eh, webových stránkách a aby tyto reklamy nebyly v rozporu s duševním vlastnictví, s ochrannými eh, známkami. Eh, protože samozřejmě tady se jedná o velké příjmy z reklam. V listopadu roku 2017 byl balíček IP, to jsme přišli s pokyny a s doporučeními pro vyrovnaný a účinný systém SEP tedy eh, standardní zásadní eh, patenty. Také je pro nás eh, důležité rozšířit transparentnost. Otázka licencování nyní Eh, znemožňuje technologický průmlom, tedy eh, držitele eh, patentů a ti, kteří používají patenty, tak jsou těmi nejlepšími aktéry, aby se došlo ke společnému porozumění, pokud jde o spravedlivé podmínky a spravedlivou cenu. A to případ od případu my eh, tedy eh, voláme, aby jednali v dobré víře, protože eh, potřebujeme trh, aby to dobře fungovalo, potřebujeme obě strany. Evropská unie je první jurisdikcí, která poskytuje pokyny k této otázce. To je velmi důležité pro internet věcí také pro autonomní vozidla a to je věc, která bude velmi důležitá v blízké budoucnosti. A potom jakožto následné kroky, zásady, které jsou v pokynech, tak eh, máme expertní skupinu. Cílem je zlepšit otázku licencování eh, standardních zásadních eh, patentů a také testujeme E, tuto otázku patentu. Cílem je, aby e, celý e, průmysl mohl používat technologii, která chrání duševní vlastnictví. A nyní bych se chtěla vrátit k dalším důležitým tématům, tedy SPC. Parlament už několikrát volal Eh, žádal komisi, aby eh, zavedla výjimku z dodatkových ochranových eh, osvědčení. To je v rámci naší strategie a my jsme to udělali 28. května. My jsme přesvědčeni, že tato zacílená výjimka z dodatkových ochranných osvědčení pouze pro účely exportu pomůže generikům Eh, aby eh, dobře obstály v konkurenci třetích eh, států. A tím si myslíme, že zlepšíme pozici, abychom od prvního dne mohli dobře jednat. A my máme potom, co se týče generiku, generik, tak vidíme, že existují nevýhody pro Eh, evropské podniky. Eh, vidíme, že se stále zvyšuje eh, tržní podíl v případě biologicky podobných léčiv a víme, že Eh, se bude jednat o 25 globálního obchodu. Ale my máme pouze jeden eh, legislativní rámec a ten neumožňuje, aby generická léčiva a biologicky podobná léčiva mohla eh, soutěžit s firmami, které nesídlí v Evropě. A to je velmi paradoxní, pokud jde o patenty a rok 2020, protože mnoho Eh, léčivých eh, přípravků v roce 2020 eh, přestanou mít patenty a jedná se tedy o 95 mm, miliard eur na světě. A my se ptáme, kdo bude těžit z těch nových příležitostí na trhu Eh, chceme eh, si být jistí, že eh, naše evropské generické a biologicky podobná léčiva budou moci soutěžit za stejných podmínek. Pokud se nám to nepodaří, tak existuje riziko delokalizace, že přijdeme o exportní příležitosti a že farmaceutický evropský průmysl e, přijde o své místo na trhu. Během naší práce jsme si velmi e, pozorně vyslechli jejich očekávání a e, starosti a proto my přicházíme s vyrovnanou Eh, výjimkou, eh, pokud jde o SPC a o, o, tedy tuto výjimku. My eh, neměníme délku ochrany duševního vlastnictví v případě léčivých přípravků a neměníme v žádném případě systém SPC a my dále sázíme na otázku ochrany Eh, patentů a Evropská komise je velkým zastáncem rámce SPC a my to tuto pozici vždy zastáváme při všech vyjednávání a nechceme to nějak oslabit. Ochrana IPR je nejsilnější na světě a tak toto zůstane i po tomto návrhu. Eh, v tom eh, návrhu je právo vyrábět lék během ochrany IPR pro pouze vývoz, pro účely vývozy vývozu do třetích zemí, pokud tam už není ta ochrana. To povede k podpoře investic, to je na základě našich analýz, podpoří to vytváření eh, pracovních míst a vypočítali jsme, eh, že se bude jednat o 25 eh, tisíc nových vysoce kvalifikovaných pracovních pozic a že to povede k exportům eh, činících 1, eh, 1 mm, miliarda eur. A je to důležité také pro malé a střední podniky. A rovněž eh, to bude pozitivní pro zdravotní systémy EU. A my zde chceme podpořit pozici EU jakožto hub pro výzkum a vývoj a pro výrobu léčiv. Ale ještě jednou bych chtěla říct si jasně, nejedná se o to, že bychom nějakým způsobem uh, protěžovaly eh, eh, jednu část odvětví, tedy ty eh, generická a biologicky prvná léčiva v porovnání s ostatními. V tomto návrhu jsou ehm, otázky, záruky, které se týkají due diligence, označování a dalších záležitostí. Cílem je, aby trh byl transparentnější a také, abychom věděli, kdo vyrábí co a za jakým účelem, čímž zabráníme Eh, riziku odklonu eh, z evropského trhu výrobků, které jsou eh, chráněny. Cílem tohoto návrhu je, a, nebo chceme, aby tento návrh byl přijat hladce. Je to v zájmu obou stran odvětví a zde doufám, že mohu počítat s Evropským parlamentem a s vaším výborem. Eh, před eh, několika dny na radě jsme o tom diskutovali a jak jsem slyšela, existovala široká podpora ze všech koutů Evropy, takže doufám, že máme dobrou pozici. A jsem rovněž eh, přesvědčena, že rakouské předsednictví pokročí v tomto návrhu velmi rychle ku předu a zde potřebujeme vaši podporu. A e, poslední věc, o které chci pohovořit, je e, informační nástroj pro vnitřní trh. Eh, protože si myslím, že to může být eh, obzvláště eh, relevantní pro váš výbor. Zakládá se to na dlouhé zkušenosti, co se týče vyhýbání daní, hospodářská soutěž a to umožňuje, aby komise měla, tedy je to otázka zacílení informací na základě žádostí. Já jakožto komisařka jsem zjistila, že existuje potřeba takovéhoto nástroje v případě eh, Dieselgateu, v případě toto skandálu, dvojitá kvalita potravin, zadávání veřejných zakázek, geoblocking a tak dále je eh, velmi eh, důležité, abychom měli včasný přístup ke spolehlivým údajům. Jedná se pouze o to, že to musí být eh, zacílené, potom tam máme záruky, které se týkají důvěrnosti, proporcionality, působnosti, sankcí a předcházela tomu velmi důkladná analýza právního základu. Jsem si vědoma toho, že existují hlasy, eh, které hovořily o právním základu, tedy článek 114, právní základ pro vnitřní trh, ale Eh, dovolte mi to znovu potrhnout. Tento nástroj byl navržen proto, protože vnitřní trh může opravdu eh, fungovat, když ty nástroje jsou účelné a slouží účelům EU. Eh, Pojítko s článkem 114 je pro nás velmi jasné na komisi, ale i pro právní službu. Potřebujeme Evropský parlament během této diskuze a tento článek 114 14 hovoří o e, záruce účasti parlamentu e, v postupu, ale bohužel třeba ve výboru IMCO tam e, padl návrh, že bychom měli jiný právní základ, který by vyloučil Evropský parlament z té diskuze, ale to si myslím, že není správné. Já to říkám proto, protože eh, mi to řekl zpravodaj ve výboru IMKO, tak eh, já jsem tedy opravdu velmi upřímná a snažím se vám to eh, představit co nejlépe. Ale myslím si, že to není správné postupovat takovýmto způsobem, pokud je o vnitřní trh. Děkuji vám <clears throat> za vaše vystoupení, paní komisařko. A nyní máme možnost klást otázky. Nejdříve pan Fos. Děkuji vám, paní komisařko, za vaše slova. Já bych chtěl pohovořit o SPC. Asi k tomu budeme mít ještě další informace. Já mám poněkud Eh, pocit a eh, právní služba o tom eh, hovořila, že co se týče toho, že tady existuje rizika, že by tady nebyla možnost kompenzace. Proto bych se chtěla, chtěla zeptat, zdali nám Eh, můžete poskytnout eh, eh, nějaké podrobnosti ohledně toho rizika, protože to tady nevidíme. A potom, kde vidíte červenou linii v celém legislativním procesu a potom s tím by i souviselo že e, v případě dohody o e, volném obchodu, že bychom měli e, dát výz, přiložit význam tedy té otázce těch starých zemích a nových zemí. Děkuji. Takže je překvapivé, že se nikdo další nehlásí o slovo. Paní komisařko, chcete odpovědět? Jak už jsem řekla předtím, my se my neomizujeme existující práva. Ta výjimka se bude týkat pouze těch SPC, které ještě nebyly uděleny. A návrh je zcela v pořádku um, diskutujeme některé aspekty právě z hlediska dohod o volném obchodu, ale jinak to plně odpovídá eh, našim současným dohodám o volném obchodu FTA. To bylo diskutováno eh, s příslušnými složkami a samozřejmě v rámci komise. A, ano. Ano, je tedy s existujícími i budoucími eh, dohodami samozřejmě, aby to bylo v v souladu i s budoucími obchodními dohodami. Není to naprosto v rozporu se současnými či budoucími FTA. Pan Foss? k těm nepřekročitelným liniím eh, v rámci eh, legislativní eh, tvorby. Všechno to teď bude muset jít eh, relativně rychle, pokud eh, budeme chtít to dokončit ještě během tohoto volebního období. Když nevidíme ten dubnový termín, tak v březnu nebo ideálně někdy v únoru už by to muselo být eh, ukončené. Nebo by to nějak muselo, tak aby se to dalo zvládnout tady v parlamentu. Ale mohla by komise tedy naznačit, kde jsou tedy eh, nepřekročitelné linie v celém tom eh, procesu tvorby legislativy? Já, já musím říct, že eh, Tady nevidím nějakou červenou línii, ale především je třeba začít s diskusí na toto téma. A my po diskusích v radě máme velmi dobrý pocit, nejsou tady žádné kontroverzní otázky mohli něco vyzradit. Pouze jeden členský stát má eh, určité obavy. Čili první věc je začít a my se snažíme také řešit ty obavy eh, obou stran, tedy těch generických léků i inovačních, inovujících eh, přípravků. Já myslím, že jsme eh, předložili velice vyvážený návrh. Nevidím žádný velčí, velký kontroverzní aspekt. Je tady velmi dobrá ekonomická eh, báze. A nebylo to uděláno ze dne na den, zabralo nám to několik měsíců vypracovat takový návrh, takže myslím, že eh, ten rytmus rozhodování je tady pro nás velmi důležitý. Aha. Nevidím nic eh, špatného. Možná nějaká nerovnováha by byla taková červená linie. No to, že teda by pak nikdo nebyl spokojený. Čili ani ta jedna strana, ani ta druhá strana. Tak to je. Pan Zvěvka. Tak, děkuji bardzo. Pan... Děkuji vám, pane eh, předsedo. Eh, já možná navážu eh, na otázku mého přítele Axla. Chtěl bych říci následující. Samozřejmě nepřekročitelnou linií mohou být ekonomické otázky, ale v tom případě to nejsou jediné věci. Musíme také dbát o bezpečnost, protože to jsou dva rovnocené aspekty. A teď, jestli budeme takhle měnit e, e, svoji legislativu v otázce SPC, aby e, dávalo přednost a neobávám se užít tohoto slova malé, malým a středním Eh, podnikům eh, fungujícím na eh, úrovni Unie, tak dosáhneme obojí, tedy obou pozitivních cílů. A mělo by to být nastavené tak, že všechno, co by mohlo postavit do lepší pozice firmy mimo EU a nepřijetí toho návrhu komise by k tomu mohlo vést. To pro nás musí být nepřekročitelná linie. Takže za prvé chráníme evropský eh, farmaceutický trh, který je na nezvykle vysoké úrovni. Já chápu, že farmaceutičtí eh, giganti mají své důvody eh, obávat se těch změn, o kterých se tady bavíme, z jednoho prostého důvodu můžou si si, si, si postavit továrny mimo Evropskou unii a potom čerpat další Eh, prebendy po ukončení patentové ochrany, ale myslím si, že eh, starost o eh, řádný rozvoj toho středního farmaceutického trhu, který dobře funguje, a může se to pro něj obrátit v nevýhodu. To jsou evropské firmy, které působí na evropském trhu a nepřekážejí těm farmaceutickým gigantům. Ty nám přinášejí ehm, pozitivní, ehm, pozitivní přínosy. Já souhlasím, eh, Axle, že teď je eh, to naléhavá věc, že musíme začít okamžitě eh, pracovat po prázdninách tak, abychom mohli, pokud samozřejmě eh, ze strany eh, rady bude vůle, ale jak paní komisařka říká, taková vůle tady teď se ukazuje, abychom do konce toho volebního období se časově zvládli do toho harmonogramu, tedy vešli do toho harmonogramu a ukončili práce. In fact. Ano. No, v podstatě to nebyla v podstatě to nebyla otázka. Já chci říct si věci zcela jasně. Ten návrh, říkám, je vyvážený, protože je to eh, stejné pro obě strany. Eh, jsou tady některé evropské eh, farmaceutické firmy, které mají inovující léky a my nechceme, aby zmizely. To je pro nás stále prioritou. Prostě tento návrh je dobře vyvážený, dobře nastavený. Je pravda, že tady může být eh, větší hospodářská soutěž ze třetích zemí, ale to především u biogenerik. A je prostě tady na trhu, aby tady takovéto biosimilar a generika eh, srovnal. Čili podle našeho názoru je to situace pro obě strany stejně výhodná. A na druhé straně stolu možná někteří nejsou zcela spokojeni. Ani biosimilární, ani eh, možná Eh, někde získají několik eh, set eh, stovky milionů. Ano, jsou tady zatím velice vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Pane Fosy, chcete ještě položit otázku? Nachfassen. Já jsem se chtěl ještě eh, zeptat eh, k tomu právnímu eh, riziku vyvlastnění. Zamýšlela se nad tím komise dostatečně, že to právní, nad tím, jestli nahoru neexistuje toto právní riziko? My myslíme, že to riziko neexistuje v našem návrhu. V našem návrhu tady není žádné takové, eh, takové expropriace. Eh, to není tady otázka ztráty ochrany. Okay. If there are no... Eh, pokud nejsou žádné další otázky, tak bych chtěl poděkovat paní komisařce za to, že dnes přišla na tuto diskusi. Já děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se připravovala na mnohem delší diskusy, ale prosím, eh, přemýšlejte ještě eh, o tom návrhu. Já myslím, že už je to prakticky ehm, prosazené. Děkuji. Thank you. Thank you for so we are finishing? No, not yet. Not yet, not yet. No. Thank you very no. much.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 Krishna. Okay, dear colleagues, we may continue. Dobrá kolegové, pusme se dál do práce, eh, neboť... Eh, mm, We can continue by item. Takže budeme pokračovat bodem 27 projednání eh, návrhu zprávy o eh, takzvaných eh, oznamovatelích. slovo dostává zpravodajka paní Rozier. Merci, monsieur le président. No, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla ještě zopakovat, že jsem velmi spokojená, že eh, mohu zpracovat toto téma s legislativním návrhem na stole. Jde tedy o úlohu oznamovatelů a otázka jejich ochrany eh, za tyto čtyři roky mandátu jsem tuto otázku sledovala. Došlo k významnému eh, posunu díky našemu parlamentu kdy jsme bojovali proti, eh, proti daňovým únikům, ale také eh, v zájmu ochrany oznamovatelů. To je vynikající, že můžeme eh, v kontinuitě zprávy, kterou parlament zpráv schválil loni, diskutovat nyní o legislativním návrhu, aby tady existoval evropský rámec na ochranu oznamovatelů. Už bylo možné zdůraznit, že je velice povzbuzující, že tady máme tento návrh komise. Jde o návrh zprávy, který vám teď eh, ve výboru předkládám. A ve vý... v návrhu zprávy jsem předložila některé návrhy na změnu v textu, několik pozňovacích návrhů, aby bylo možné využít veškerého potenciálu eh, takových oznámení. A to stále ve stejném duchu, eh, který je charakteristický pro tento text. Jde o ochranu všeobecného zájmu Evropanů, protože oznamovatelé právě v tomto smyslu mohou sehrát velice důležitou úlohu. Jde samozřejmě také o ochranu práva na informaci a mm, vyjádření názoru. Několik témat je v návrhu zprávy, který vám předkládám. Za prvé je to otázka pole působnosti. Jde především o to zajistit maximálně účinnost tohoto legislativního nástroje s co nejširší platností. Tady v tomto smyslu chci ještě jednou zdůraznit velmi pozitivní aspekt eh, přístupu komise, eh, protože ta počítá s horizontální, velmi širokou působností. To je logické. Ale je tady jedno znepokojení, které stále zůstává to je v jádru návrhu a objevilo se to několikrát, Neobmezit ochranu eh, pouze na oznámení nelegálních činů, ale eh, tady zahrnout i eh, činy, které se týkají veřejného zájmu. Šlo například o LuxLeaks, v době, kdy to bylo oznámeno, tak ty úkony, které byly oznámeny, nebyly v pravém slova smyslu nelegální, ale rozhodně byly v rozporu s veřejným zájmem Evropanů. A to do té míry, že to vedlo k tomu, že evropské orgány eh, udělali změny ve svém návrhu legislativy. Dále bych chtěla také, aby se pole působnosti rozšířilo eh, nad rámec sektoru také v oblasti lidských práv a základních svobod, tak důležitých pro Evropskou unii, není možné nechránit osoby, které eh, oznámí porušení takovýchto práv. Eh, čili oznamovatelé by tady měli požívat ochrany a eh, být pokryti tímto textem, eh, protože mohou mít informace, které by právě mohly být zajímavé z hlediska oznámení v duchu této eh, směrnice a za následkem toho by mohly být pronásledováni či nějakým způsobem potrestáni. Je třeba jim zajistit ochranu oznamovateli samozřejmě, ale také všem těm lidem či organizacím, které mu pomáhají nebo se podíleli na eh, vyšetřování takových případů. To můžeme samozřejmě tady připomenout také z hlediska tragických událostí a vražd novinářů, ke kterým došlo v posledních měsících. Druhá velká otázka, kde navrhují změny, to je eh, postup oznámení, způsob oznámení. Nesmíme ztrácet ze zřetele cíl eh, této směrnice, to je poskytnout ochranu. Čili eh, právě otázka způsobu oznámení, eh, to by nemělo být aspektem, který ochranu oslabí. Naopak, mělo by to ochranu posílit. A v tomto duchu je vhodné navrhnout jasně definované mechanismy, různé mechanismy, které odpovídají také různým situacím eh, tedy interní či externí oznámení, veřejné oznámení. aby eh, s tím oznámením bylo správně nakládáno, tak mně připadá užitečné upřesnit také eh, délku eh, nebo, nebo lhůtu, po kterou bude platit ochrana, aby tedy nebyly některé situace zneužity k tomu, že by to vlastně vedlo k pravému opaku, že by se například důkazy nějakým způsobem zničily. Myslím, že by také bylo velice užitečné lépe zapojit i představitele odborů, kteří by mohli být eh, uvnitř organizace určitou podporou eh, těchto oznamovatelů. V duchu ochrany oznamovatelů samozřejmě je třeba posílit důvěrnost informací o tom, která osoba podala oznámení, všechno, co by mohlo vést k nějaké autocenzuře či k nějakému brzdění takových oznámení. To všechno je třeba eh, potírat. A samozřejmě eh, taková atmosféra může také zvýšit počet eh, oznámení. Pokud jde o způsob oznámení a účinnost. Myslím, že tady se také dotýkáme některých aspektů návrhu komise, kdy jde o velice striktní vymezení způsobu oznámení. Komise tady stanovuje určitou hierarchii, eh, kdy ten eh, možný oznamovatel se nejdříve musí obrátit na svého zaměstnavatele, počkat, až tento zaměstnavatel zpracuje jeho oznámení, a to až tři měsíce. A když toto, ta reakce není není dostatečná, tak oznámit pak externě toto věc a počkat zase 6 měsíců na vyřízení a teprve potom věc oznámit veřejně. To si myslím, že je opravdu velmi, velmi špatné, e, protože to samotné oznámení v některých případech je zcela jasné, že interní oznámení některých faktů povede k, k represálím a také to může vést ke zničení důkazů. Takováto striktní hierarchie eh, způsobu oznámení a nastavení určitých etap, to si myslím, že je velmi nedostatečně definováno. Ta sama ochrana není dostatečně definována. Vytváří to další program, že vlastně sám oznamovatel nese veškeré to břemeno rozhodnutí, zda uh, už má překročit k další etapě a v případě, že překročí eh, daný možný kanál, eh, tak eh, i zdůvodnit, proč tomu tak bylo, prokázat, že to bylo nutné. Já myslím, že na jedné straně velká organizace, na druhé straně jedna osamocená osoba oznamovatele, to je přece velmi disproporční poměr sil. Ten jednotlivec, který riskuje i postih, tady čelí velké přesile. Eh, to znamená, že posílení takových povinností pro oznamovatele, nutností věci zdůvodnit, to si myslím, že opravdu ho, eh, stanov, ho staví do špatné eh, pozice. Je třeba najít nějaký způsob, jak tu pozici trošku zrovnoprávnit, aby tady byla možnost eh, více eh, variant, aby eh, nebyly některé postupy příliš zdůvodněny. Ponechat určitou, určitou flexibilitu, to mně připadá z hlediska konkrétního postupu oznámení velmi důležité. A pak otázka zkoumání důvodů Eh, oznamovatele. To je také věc, která by mohla oslabit jeho pozici a vést k rozporuplným eh, výsledkům, eh, oslabit ochranu takového oznamovatele. Pokud je o samotný obsah ochrany, teď už nehovořím o vnějších formách, ale vnějších formách toho oznámení, ale hovořím o ochraně. Eh, protože je tedy zakázáno eh, použít jakékoliv represálie, tak to určitě eh, tady komise jde velmi správným směrem. Mm, no, já myslím, že představivost těch nadřízených, eh, o různých možnostech represálí, ta je opravdu bezbřehá a nekonečná, čili není možné eh, představit si jen určitý výčet represálí, které jsou zakázány. Ten seznam musí být otevřený Dále si myslím, že by také bylo dobré obrátit důkazní břemeno, eh, když oznamovatel může být předmětem represálií. Ehm, prostě je třeba brát v úvahu právě tu nerovnováhu sil. To je také věc, kterou můžeme podpořit. A e, v návrhu komise jedna věc chybí, a to je anonymní oznámení. Já vím, že to je věc, ehm, o které by se dalo debatovat. Ale musíme k tomu mít praktický přístup. Takový typ anonymních oznámení existuje. A Odpovídá to tomu, že ty nejzranitelnější osoby, eh, ty eh, těžko se budou eh, adresně hlásit k oznámením Eh, tady vůbec nejde o to, že bychom chtěli eh, podporovat či organizovat takový typ anonymních oznámení, ale jde o to, že když někdo chce nejdříve anonymně podat určité oznámení a eventuálně následně eh, sdělit svou totožnost, či případně vůbec zůstat anonymní, taková osoba by také neměla zůstat mimo ochranu protože jakmile se totožnost oznamovatele projeví, tak je zase může být předmětem postihu. Nerovnováha, ta samozřejmě eh, je u oznamovatelů v určitým tém vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec, ale také v určitém vztahu eh, eventuálně soudních jednání, ale také i o, jde o případy, kdy oznamovatele se podaří izolovat Měli bychom být ambicioznější v tom, o co žádáme od členských států. Samozřejmě jistě členské státy mají také své možnosti, jak věci zorganizovat, ale rozhodně eh, zajistit poradenství, zajistit ochranu oznamovatele, to je také snaha, jak eh, věci eh, vést k tomu, aby nedocházelo k nějakým neodůvodněným oznámením. To znamená nasměrovat toho oznamovatele tím nejlepším eh, způsobem. Jistě tady neexistuje jen jedna možná eh, organizace. Členské státy mají různé eh, situace, někdy tam se hrávají úlohu odbory, nevládní organizace, občanská společnost. To všecko je v pořádku, to je úctyhodné, ale jde o to, abychom uznali užitečnost takové úlohy těchto organizací. Čili umožnit takovou podporu a nechat eh, konkrétní volbu těch prostředků na členském státu. Také je třeba poskytnout psychologickou podporu, i finanční podporu, i právní podporu pro oznamovatele, o tom jsme mluvili, ale právě to takovou to izolování, to, že ten oznamovatel má pocit, že je sám proti všem, eh, proti velmi silným protivníkům, to je také velice, eh, velice nepříjemná situace pro oznamovatele, čili psychologická podpora je tady také užitečná. A konečně je zapotřebí mít právní jistotu, aby bylo možné eh, zajistit svobodu projevu. Eh, představovat si další možné sankce v případě eh, neodůvodněného oznámení, to si myslím, že je redundantní k sankcím, které již existují, protože pomluva, pomluva je čin, který je trestán a navrhnout ještě nějaké další tresty, tak to nevím, v čem to eh, doplňuje cíl textu, kterým je ochrana eh, oznamovatele. Oznamovatel už je ve znevýhodněné pozici. Proč to ještě dále zatěžovat? <clears throat> Myslím si, že je to protichůdné s cílem textu. Takže já navrhuji, aby se tato část textu vypustila. Toto je vlastně první taková věc, premiéra ze strany EU a e, proto je třeba, aby text byl velmi solidní, aby se posoudili dopady, e, posoudili i případné nedostatky, aby se pak mohl text e, upravit podle konkrétních situací, které se v praxi projeví. Tolik tedy k návrhu a já myslím, že Eh, ještě eh, postupně probereme různé aspekty. Eh, samozřejmě předkládejte prosím pozměňovací návrhy po letní přestávce. 6. září v poledne je termín. A já doufám, že bude možné 10. 11. října hlasovat ve výboru a pak zahájit trialog, aby náš návrh byl co nejrychleji schválen. Děkuji vám za pozornost a netrpělivě čekám na všechny náměty či poznámky od kolegů. Uh, Děkuji vám. Lhuta uh, pro pozměňovací návrhy je tedy 6. září. Bude zasedání stínových zpravodajů ještě uh, před tímto datem a, a všichni, eh, všechny jazykové verze budou k dispozici a eh, v té době už. Pan Durán. Oui, monsieur Ano, děkuji vám, pane předsedo eh, už je pozdě a den byl dlouhý a zbývají ještě témata. Já jen chci říci, že moc děkuji Virginii. Já jí to stále říkám, ale je třeba jí poděkovat. Odvedla totiž vynikající práci. A já stoprocentně sdílím všechno, co ona tady řekla, jak z hlediska eh, podstaty, tak i z hlediska přístupu, i z hlediska právního. Velice netrpělivě čekám na eh, přínos dalších kolegů, dalších eh, frakcí, jak budou chtít text obohatit či upravit. Rozhodně ujistuji Viršiny, že má naši podporu. Ehm, naprostou podporu. Eh, thank you very much, eh, dear Děkuji. Vážení kolegové, já musím eh, vás nyní opustit, takže předtím, než odejdu, tak jsem vám chtěl popřát velice hezké letní prázdniny, protože to je naše, toto je naše poslední zasedání před letní pauzou. A, a prosím, naberte hodně energie v létě a Doufám, že se tady uvidíme osvěžení v září. A předávám a, a slovo paní Delvo. Okay, I immediately give the floor to Tak já dám hned uh, slovo uh, kolegyně Hautele. Kolegyně Jutaland, pardon. Děkuji, Virginie, za tento návrh. Uh, Myslím si, že nesmírně důležitý je to eh, těžký kus práce, která eh, přinese Evropě eh, důležitou změnu i evropské demokracii. Chtěla jsem akorát zdůraznit, jak důležité je, aby bylo jasnější, jakou roli budou hrát odbory. Myslím si, že to je něco, co nemůžeme dostatečně hm, zdůraznit. Je samozřejmě eh, podstatné, eh, že sociální partneři jsou zmíněni v článku 4.1, ale mohli bychom ještě dále eh, zdůraznit zde roli sociálních partnerů v těch oznamovacích cestách a v podpoře toho oznamovatele samotného a při podpoře právního poradenství těm, kteří eh, eh, v, v právě oznámili tu trestnou činnost. Každopádně děkuji eh, mnohokrát za vaši práci. Děkuji, Juto. Není tady žádný další řečník, takže Virginie, jenom velice stručně. Děkuji kolegům. A, a toužím po další debatě o tomto po létě, takže přeji vám všem příjemné léto. Děkuji. Teď bod 31, výměna názorů k... Pardon, 30. Používání digitálních eh, nástrojů a postupů v právu obchodních společností. S pravodajem eh, eh, Zpravodaje máme tady z Evropského hospodářského sociálního výboru, takže nejdříve dám slovo našim hostům. Je to 30, ano. Ano, využívání digitálních nástrojů a postupů v právo obchodních společností. To se týká přeshraniční části? So, uh, can I ask uh, Mr. Dimitriades? Takže uh, žádám pana Dimitriades, aby uh, si uh, Ano, prosím. A děkuji vám za trpělivost. Já mnohokrát děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Pokud jsem to dobře pochopil, tak tady v Evropském parlamentu eh, vy jste celý ten balíček rozdělili na dvě části. Ta první se týká přeshraničních konverzí a rozdělení a potom těch digitálních nástrojů. A teď se bavíme jenom o té první části, tedy té druhé části, o těch digitálních nástrojů. Já se omlouvám. Já mám pořad, kde máme dva body. Používání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a druhá a věc jsou přeshraniční přeměny fůze a rozdělení. Ale můžeme je probrat společně. Dobrá, tak děkuji. Protože to je ten týž balíček a v ostatních institucích na tom pracujeme společně, tak se omlouvám eh, za ten eh, zmatek. Tak hm, já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Každopádně přijď vám, eh, pan Host děkujeme za laskové pozvání. Já tady zastupuji tady Evropský hospodářský a sociální výbor. My pracujeme na těchto dvou dokumentech a doufám, že budeme schopni dokončit jejich projednávání do konce října. Osobně já jsem ze soukromého sektoru a zastupuji eh, tady malé a střední eh, podniky. Z tohoto důvodu eh, mě velice zajímá tento legislativní balíček. Nejdříve k těm digitálním nástrojům, ty jsou velice důležité. Ty malé a střední podniky tady v Bruselu, to je takové divné slovo. A u našem výboru, když, v našem výboru, když hovoříme o těchto podnicích, tak hodíme o těch nejmenších a o středních podnicích. Nepoužíváme definici Evropské komise, protože e, to se zaměřuje obyčejně na většinu e, větších podniků a 19 až 20 milionů malých podniků e, nespadne do tohoto limitu. A, mm, a nás opravdu eh, zajímá činnost těch eh, malých tradičních podniků. Obecně. My se velice pozitivně stavíme k celému tomu balíčku a eh, jsme pro tuto diskusi a děkuji Evropskému parlamentu za tu šanci to probrat. Těm digitálním nástrojům. Velice nás zajímají ty náklady, ty jsou velice důležité pro malé a střední podniky. A nejenom eh, proto, eh, často jako zástupci malých a středních podniků nejsme eh, schopni, nemáme ani ty dovednosti a všechny ty nástroje, díky kterým bychom mohli pracovat s digitálními nástroji v digitální společnosti. A můžete pochopit proč. Pokud se podíváte na to, co se děje v malé firmě po celé Evropě, tak ono je, eh, není snadné pro vlastníky, pro lidi, kteří pracují 24 hodin denně a snaží se eh, přežít v eh, velice konkurenčním prostředí, aby si pokrývali náklady. V tomto případě nás velice zajímají ty náklady digitálních nástroj, na digitální nástroje. Obecně jsme pro. A tohle určitě omezí naši byrokraci, eh, nebo má omezit byrokraci a malým a středním podnikům to dá možnost se snadno registrovat a pracovat eh, bez těch eh, podstatných překážek, které mají teď. Na druhou stranu nás velice zajímají, o, zajímají digitální nástroje. Mm, a to, aby byly velmi komplexní a mm, zabezpečené. A, a Zaj, zajímá nás, jak to bude vypadat v praxi. Pokud je o přeshraniční eh, úmluvy, tak eh, vám musím říct, že tohle je zajímavější pro eh, velké podniky než malé střední, protože velice málo z nich, a já hovořím zejména za ty velmi malé, velmi málo z nich má odvahu překračovat hranice a podnikat v zahraničí. A to je velice důležitý problém protože s touto legislativou poprvé je zjevné, je to, je to první hm, pozitivní krok, ale my si opravdu myslíme, že je nezbytné, aby jednotný trh tady měl to, takovýto přístup, hm, aby, abychom dávali eh, přístup k těmto hm, podnikům, abychom pracovali na druhé straně Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, pane Dimitriadisi. Takže tady máme dva zpravodaje protože u nás jsme eh, to rozdělili tematicky. Nejdříve pan Zvěvka, eh, je to tak? Mnohokrát vám děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se pokusím velice rychle vám říci ty nejdůležitější věci k používání těch nástrojů, které už jsou eh, dnes tak nezbytné v hospodářství, digitálních nástrojů. Děkuji vám eh, za možnost společné eh, práce s zástupcem EHSV, protože tohle se týká zejména malých a středních podniků a jejich fungování na evropském trhu. Návrh směrnice, o kterém zde hovoříme, se týká jedné konkrétní otázky a sice možnosti registrovat společnost nebo i její eh, eh, pobočky bez eh, osobní přítomnosti přes internet za rychlou dobou během pěti pracovních dnů. To podnikatelé očekávají, trh to očekává a různé průzkumy, které komise provedla, ukazují, že tímto směrem by se měla ubírat i legislativní změna, aby takovýhle nástroj byl eh, našim podnikatelům k dispozici. Aby se to mohlo stát, tak eh, samozřejmě v návrhu eh, předloženém komisí jsou stanovené různé podmínky a několik z nich připomenu. Ty podmínky musí být splněny tak, aby bylo možno mluvit o tedy takovéto registraci online. Za prvé, Členské státy musí eh, uznávat identifikační prostředky, prostředky eh, určení totožnosti pro eh, vykonávání těch procedur online. Za druhé, je třeba přijmout jasné požadavky na prokázání totožnosti, čili každý žadatel, každý, kdo chce registrovat společnost, musí přesně vědět, jaké požadavky musí splnit, aby taková registraci Eh, registrace mohla být eh, eh, v, dokončena v rámci takovéto procedury. To dnes není úplně jasné. Za třetí, povinnost, povinně tam musí být zásada a jednorázovosti. To znamená, že žadatel o registraci společnosti podává jednu žádost a, a ta jedna žádost už je automaticky administrativně Eh, zasílána mezi jednotlivými orgány. Nevyžaduje eh, se po žadateli, aby eh, žádal různé instituce v různých státech. Každopádně se podá jenom jedna jediná žádost. Další podmínka je, aby členské státy připravili jedno rázové registrační šablony. To by bylo opravdu Eh, značné usnadnění eh, registraci eh, společností online a potom zásada výměna informací mezi registry obchodními, mezi obchodními rejstříky v jednotlivých členskými zeměmi, tak aby to byla rychlá, jasná výměna a za nezbytečných nákladů, protože tady hovoříme o malých a středních podnicích, které nemají nějak hodně peněz a které by chtěli eh, fungovat na rozšířeném eh, jednotném trhu. Samozřejmě je třeba eh, upozorňovat na různé hrozby vyplývající z takovéto formy registrace. Je třeba je minimalizovat a, nebo úplně vyloučit. Co k tomu lze udělat, abychom se vyhli takovýmto hrozbám? Ten návrh komise předpokládá že zpráva daného členského státu, e, která dostává a tu e, žádost o registraci společnosti v situaci, kdy dochází k opodstatněnému podezření, že ta registrace e, není úplně čistá, může požádat o osobní přítomnost registrovaného. To je eh, velice, podstatné, eh, eh, velice podstatná výhrada. Dále Dodatečně přes připojené registry musí mít český stát možnost ověřit, jestli osoba a jmenovaná na dořídící funkce v této mm, Eh, společnosti registrované nemá zákaz eh, výkonu takovéto činnosti v, jiných, v jiném členském státu. To je velice důležitá věc, na kterou upozorňovali experti. Eh, další otázka je trochu jiné povahy, protože návrh směrnice nezasahuje do hmotného práva upravujícího registraci společností. Tady hovoříme pouze o procesu Takže eh, otázka eh, podávání dokumentů v daném členském eh, státu. Členský stát může na základě využít zde svých výsad a použít například Eh, nebo, nebo požadovat eh, prostřednictvím notáře, což eh, často členské státy používají, ale přesto to nevylučuje možnost tohoto způsobu registrace při tedy za účastí notáře. Jak už jsem říkal, ten návrh směrnice předložený komisí považuji za mimořádně potřebný, za dobře připravený, tak jak jsem říkal. Konzultace vedené komisí ukazují, eh, že eh, je tady očekávání, že taková ta legislativa přijde na úrovni eh, Unie, tak aby se usnadnilo zakládání firm a jejich dcer v malými a středními firmami v různých členských státech. Evropská komise také poukazuje na to, že eh, rozličné eh, standardy, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti, eh, pokud jde o určení totožnosti, mm, určení totožnosti elektronicky a kontroly fungování firm vzhledem k možným porušením předpisů, tak tohle všechno je třeba řešit v prováděcích předpisech k této směrnici. Každopádně já bych chtěl, abychom přistoupili k práci eh, na tomto návrhu v poměrně solidním eh, tempu, tak aby se nám to podařilo eh, ukončit legislativně do konce tohoto volebního období. Proto tedy navrhuji taky následující harmonogram. 3. září předložení této zprávy 10. září termín pro podávání pozměňovacích návrhů a, a nakonec červenci, říká pan předseda, a hlasování na našem výboru. A nyní dám slovo paní zpravodajce pro přeshraniční přeměny fůze či rozdělení, paní Evelyn Regner. Děkuji vám za tuto možnost výměnu názorů. Já se těším na to, až si vyslechnu stínové zpravodaje, a e, s čím mohu přispět k této problematice. Začnu s tím, e, s tím skončil pan Zvěvka. Jedná se o dva návrhy, ale jedná se o balíček. A je určitě smysluplné, abychom to řešili společně. A začnu tím, čím skončil pan Zvěvka, tedy harmonogramem. E, souběžně vidíme, že existuje Eh, stejná eh, potřeba, eh, tak abychom toto téma řešili efektivně, ale také rychle, abychom přišli z výsledky. Proč? Protože v rámci tohoto výboru tuto otázku řešíme velmi dlouho, týká se to jiných návrhů, takže je určitým způsobem smysluplné, abychom postupovali efektivně právě nyní a to se týká návrhu komise. A začnu tedy, jak jsem řekla, tam, kde jste skončil. Budeme eh, řešit stejným způsobem přezranční přeměny, fúze a rozdělení. Jedná se o to, že plánujeme velmi ambiciozní harmonogram, abychom eh, měli dobrou výměnu názoru, abychom eh, mohli pracovat to v létě a v září, abychom mohli předložit zprávu. Děkuji Eh, také mnohokrát Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Eh, je důležité, aby jsme vzali v potaz, eh, jaký je názor občanské společnosti. Co se týče samotné problematiky, co je nejdůležitější, máme tento návrh a abychom měli právní jistotu tak abychom měli ochrana opatření pro nedot, pro eh, eh, eh, věřitele a pro většinové vlastníky akcí. To je přístup, který sdílím. A o čem bych nyní chtěla hovořit, co by mělo být součástí výměny názorů, je téma, které souvisí tedy s uspořádáním my eh, čelíme eh, situaci, že se to pořád komplikuje, že prostě ten eh, podnik se přesune a nevíte, co se děje. Potřebujeme, aby to bylo jasnější a jednodušší. Musíme mít jasné záruky, že nedojde k nějakým dalším umělým uspořádáním kvůli mobilitě podniků. A to je Eh, to, co je obsaženo v návrhu komise, eh, to je věc, kterou můžeme podpořit, ale otázka je, není nejdůležitější věcí soustředit se na skutečnou hospodářskou aktivitu podniku a kde je ta skutečná hospodářská aktivita podniku. A za, podívat se na to, eh, proč vlastně ty podniky se mění Měli bychom se eh, držet tady této zásady eh, hospodářské aktivity. A potom další věc, eh, to je otázka ve zprávě, tak celý ten postup. Když se podíváme na návrh komise, tak tam je středobodem postup. Co se týče fúzí, rozdělení a přeměn, tak Nemůžeme to navázat na tuto skutečnou hospodářskou aktivitu? A tím pádem bychom byli eh, připraveni, aby celý ten eh, postup se zjednodušil. Eh, ten postup je nyní na stole a zdá se, že je potřebný, ale ptám se, jestli bychom neměli vymyslet nějaké jiné řešení. A to jde ruku v ruce s úlohou nezávislého experta. A já jsem si říkala, proč potřebujeme tohoto nezávislého experta. Nezávislý expert eh, může být eh, zcela nezbytný, pokud neexistuje důvěra ve vnitrostátní úřady, které se touto otázkou zabývají. Opravdu potřebujeme takového experta? Já se ptám, protože pokud ho pokud toho potřebujeme. Já nechci otevřít ten nový prostor pro eh, konzultace, eh, takže nějaký prostor pro eh, ty vel, tu velkou čtyřku pro tyto podniky. Neměl by to být ten vnitrostátní orgán, který by mohl rozhodnout na základě svých kompetencí, tak přizvat toho experta, pokud eh, je to potřeba. Já se na to ptám vás v sále, eh, protože to je vzájemně propojeno. A chtěla bych eh, říci, že je důležité, abychom pokračovali v této spolupráci a abychom nevytvářeli mezery. To je další důležitá věc. Jsou tady ještě další otázky. Eh, potřebujeme eh, to opravdu, zali to nemáme omezit. Eh, to je otázka rozdělení, A nechci to dát všechno k diskuzi. Ale ve zprávě jsme se tedy soustředili na tyto body, o kterých jsem hovořila a těším se na vaše podněty. Děkuji. A Evelyn a nyní um, paní Faragut. Eh, děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co řekl Tadeo a také, co řekla kolegyně, hovořím jménem eh, Luise de Grandese, eh, který je stínovým zpravodajem pro přeměny, fůze či rozdělení a hovořím i jeho jménem. On řekl, že tato úprava je potřebná, abychom mohli podpořit růst, ale zároveň to musíme přizpůsobit sociálním a ekonomickým výzvám digitálního světa a také, abychom eh, podpořili zároveň mobilitu všech firm a moci rozšířit podnikání. Ano, je to velmi komplikované, protože tam je problém s normativní soudržností mezi jednotlivými členskými státy. Hovořilo se tady o důležitých věcech, jako je ochrana zaměstnanců, hovořila o tom moje socialistická kolegyně. A je důležité, aby zaměstnanci, eh, věřitelé, akcionáři, a tak, aby eh, nebyli dotčeni těmito podnikovými restrukturalizacemi a aby byli tedy chráněni a zároveň je potřeba zjednodušit veškeré postupy takovým způsobem, aby eh, normativní postupy byly optimálnější, efektivnější a jednodušší. A eh, tím bychom mohli uspořit eh, náklady všem podnikům. A třetí důležité téma, potřeba stabilního právního prostředí, tak aby existovala důvěra ve vnitřní trh. A v tomto smyslu můj kolega navrhuje zlepšit podvody, otázku podvodu, tedy boje proti podvodům. A v tomto smyslu považuje za důležité zavést definici toho, co je to umělá dohoda, tak aby se mohlo vyjasnit, když nějak nějaký eh, subjekt eh, provádí společenskou restrukturalizaci se zlým úmyslem, nebo eh, by se tady mohlo jednat o tre, možnost trestného činu a jednalo by se také o otázku uniku daní či firem, e, které jsou poštovními schránkami. A potom tady ta otázka těch e, šesti měsíců jako tomu hovří komise a potom ta zpráva ze strany nezávislých expertů. Ptáme se, zda by to měla být tato lhuta či další. Každopádně Eh, je v našem zájmu, aby tento eh, návrh se provedl. Máme za to, že není jednoduchý, ale je určitě potřebný. Děkuji. Jutte Gutaland. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také za možnost mít tuto výměnu názorů. Děkuji našim hostům z EHSV. Je, velmi si vážím této výměny názorů. Co se týče digitálních eh, nástrojů eh, a postupů v právu obchodních společností, já jsem zpravodajkou, ale chtěla bych také pohovořit o přeshraničních přeměnách, protože si myslím, ano, že se jedná o balíček a že bychom to měli řešit společně. Co se týče digitálních eh, nástrojů a postupů v právu obchodních společností, na jedné straně považuji za velmi důležité, abychom právo obchodních společností zmodernizovali a abychom pracovali v souladu s naší dobou, je potřeba zdigitalizovat nástroje, tak aby se mohli registrovat eh, na internetu, ale je důležité, abychom eh, tuto směrnici řešili správně, tak abychom eh, zabránili eh, podvodům a že by se eh, zneužívala tato registrace. Musí to být důvěryhodné. Odborové svazy vyjádřili své obavy, pokud o tento návrh, protože je možné se plně e, zaregistrovat nejenom ze strany fyzické osoby, ale i právního subjektu na internetu. V praxi se ukázalo, jak komplikované je prokázat, když nějaká zahraniční eh, společnost se zaregistrovala tak, aby to bylo eh, důvěrhodné. Eh, třeba velké skandály Pana Papers, LuxLeaks, Paradise Papers. Praxe nám ukázala, že je velmi obtížné ověřit, kdo to zakládá, že skutečně existuje. A jedná se o prostě uspořádání eh, pouze s cílem vyhnout se povinnosti placení daní. Jaký potom eh, bych si chtěla vyslechnout názor zpravodaje EHSV a také bych si chtěla vyslechnout názor komise. Co se týče přeshraničních přeměn, eh, fúzí a rozdělení, tak zde souhlasím s Evelyn Regner to, že bude jmenovaný nezávislý expert, který by eh, prověřil ten eh, skutečný eh, účel společnosti místo kompetentního orgánu, tak to je nová věc ve vnitrostátním systému a proto se musí vyjasnit, v čem spočívá úloha expertu a také v čem spočívá komunikace s vnitrostátními orgány je důležité, aby toto pravidlo nevedlo ke právní nejistotě. Musíme mít eh, účinné záruky, tak abychom eh, plně eh, respektovali práva pracovníků v zákonníku práce, také co se týče kolektivního vyjednávání a kolektivních akcí. A v neposlední řadě já jsem poněkud eh, skeptická, budou-li eh, vyloučeny malé a střední podniky s podrobení analýzy ze strany expertů. Protože pokud chceme zabránit eh, podvodům, tak proč komise vyloučila malé a střední podniky z této analýzy? Musíme si uvědomit, že většina podniků v EU spadají pod definici malých, středních a mikropodniků. Děkuji, Juto. Připomínám, že máme pouze dvě minuty eh, tlumočení a potom budete moci pokračovat anglicky. Komise, eh, chcete prosím zareagovat? Děkuji, paní předsedici. Eh, já předsedám DG Justice právu obchodních společností. Ten dotaz, který byl namířen na komisi a potom o tom budeme moci ještě hovořit a to byla ta otázka ohledně toho, zdali eh, právnická osoba bude se moci zaregistrovat eh, přes internet. My jsme nikdy nepočítali s tím, že bychom je vyloučili, protože si myslíme, že eh, podniky zakládají právnické osoby a včetně poboček. A to by velmi omezilo působnost i pro malé a střední podniky, protože my jsme si to vyslechli od mnohých, ale my si myslíme, že je důležité, aby se tato registrace mohla učinit na internetu. A nevidíme, eh, proč by bylo komplikovanější zkontrolovat, eh, kdo zastupuje tu právnickou osobu. Eh, protože většinou se jedná o to, že fyzická osoba zastupuje právnickou osobu a právo zastupovat společnost se může eh, ehm, zjistit eh, v rámci obchodních rejstříků v členských státech. Proto my jsme opravdu přesvědčeni, že eh, v působnosti by měly být i právnické osoby, ale určitě si vyslechneme vaše obavy a budeme o tom nadále hovořit. Just referring uh, to uh, what US representative from the commission said. Right ještě Oznámení tlumočníků. Ke dnešku již 36 dnů trvají naše protestní akce proti jednostrannému nařízení nevyvážených a neuměrných pracovních podmínek administrativou Evropského parlamentu. S politováním proto oznamujeme, že v tuto chvíli eh,